Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Srdečně vám vás vítám na slyšení kandidáta na komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitele. Srdečně zde vítám pana Johna Dalího. Vítejte v našem výboru. Toto slyšení provádíme společně s výborem pro zemědělství a pro vnitřní trh a vítám zde všechny kolegy z obou těchto výborů a obzvláště pana předsedu Malcoma Harbra z výboru pro vnitřní trh. Srdečně zde vítejte. V následujících třech hodinách bude se bude výbor a poslanci snažit získat nějaký dojem, nějaký pocit, jestli je kandidát vhodným kandidátem pro agendu, kterou má získat, jestli má dostatek evropského přesvědčení, jestli je nezávislým kandidátem, proto aby mohl vykonávat tento úřad. A parlament také bude posuzovat specifické znalosti kandidáta pro zmocnění se jeho portfolia a také komunikační schopnosti. To je v politice obecně velmi důležité a v evropské politice o to důležitější, proto aby člověk mohl oslovit občany. Takové jsou předpisy pro určení nové komise pro schválení parlamentem. Kolegyně a kolegové, dostali jste program dnešního zasedání a já chci jen ve stručnosti připomenout, že budeme mít jednu minutu na otázku, dvě minuty na odpověď, 45 vteřin na dodatečnou otázku a jednu od minutu pro odpověď na tuto dodatečnou otázku. Všichni se prosím držte těch uvedených časů. Měli byste také oznámit, chci také oznámit, že kdo není přítomen, toho otázka propadá. Tak to tady budeme postupovat během celého zasedání. Pane Dali, v posledních 20 letech jste zastával mnoho funkcí v malcké vládě. Byl jste ministrem pro finance, hospodářství, zahraniční politiku i sociální politiku. A nyní byste měl být zodpovědný za 500 milionů občanů a být zodpovědný za ochranu zdraví a ochranu spotřebitelů. To jsou dvě oblasti, které poslancům tady v Evropském parlamentu leží obzvláště na srdci. Samozřejmě, že tato oblast, tyto oblasti mají velký význam i pro naše občany. Četli jsem vaše písemné odpovědi na otázky, které jsme vám položili v dotazníku a musím říci, že odpovědi byly celkem obecné. Doufáme, že během těch tří hodin uslyšíme uh, vaši osobní vizi a vaše osobní poznámky. Kam chcete v příštích pěti let směřovat? V pěti letech směřovat. Srdečně vítejte. A nyní vám uděluji slovo na úvodní prohlášení. Prosím, máte slovo na 10 minut. Good morning, ladies and gentlemen, or good afternoon. Dobré ráno, či spíše odpoledne, dámy a pánové. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, je pro mě eh, skvělou příležitostí, že mohu si nyní s vámi vyměňovat názory s Evropským parlamentem, což je instituce, která podle Lisabonské smlouvy eh, dostává větší odpovědnost za šíření evropské vize a hodnot. Já jsem pracoval v parlamentu ve své zemi více než 20 let a tři čtvrtiny tohoto času jsem byl také členem vlády. To mě dalo hluboké pochopení o tom, jak funguje interakce mezi parlamentem a exekutivou a také respekt eh, vůči parlamentu a jeho výborům. Já jsem ve své zemi mnoho let pracoval zejména v ekonomické a finanční oblasti a pokoušel jsem se o reformy, ale e, Nejvíce jsem toho naplnil v posledních 18 měsících, kdy jsem měl na zodpovědnost sociální a zdravotní oblast. To mě přiblížilo e, k obyvatelům, k tomu, co je trápí genderová otázka, e, slabí a mezery mezi generacemi. Během následujících tří hodin se dotkneme různých eh, problémů, různých témat. Eh, zřejmě si vyměníme mnoho názorů, ale všechno to bude o jednom tématu. A tím tématem budou lidé. A nyní mi dovolte, abych eh, promluvil ve své mateřštině. il Tak nejdříve začneme otázkou spotřebitelů. Toto bude téma, které se potáhne celou mou prací, pokud budu mít možnost sloužit v této pozici. Budu nezávislý a objektivní při posuzování nejrůznějších problémů, jichž jsem si vědom, které, se kterými jsem se již seznámil za poslední pár týdnů. já využiji svoje zkušenosti v budování konsensu a také operativní zkušenosti v různých oblastech. Aby projekty, které již běží a také ty, které teprve nastanou, aby byly úspěšné. Mám vizu, vizi evropských občanů, kteří eh, žijí šťastní a žijí déle. Občanech, kteří si eh, zvolí eh, žít zdravěji, poněvadž mají možnost přístupu ke kvalitním potravinám a také ke kvalitní zdravotní péči. Já mám vizi o dobře informovaném občanovi, který je schopný se rozhodovat eh, o tom zboží a o službách, které má k dispozici. Eh, vize občana, který nejenom bude sám řídit svůj životní styl, ale také bude schopen ovlivňovat politiku i na vysoké úrovni. Občané skutečně mohou pohnout politikou, mohou ovlivňovat politiku, například v oblasti klimatických změn, pohody zvířat a dalších. Já jsem odhodlán zajišťovat to, aby naši spotřebitelé se mohli nadále těšit vysoké míře ochrany v oblasti bezpečnosti potravin, úrovně kterou se všichni snažíme dosáhnout a kde chceme být benchmarkem pro zbytek světa. To je vysoká priorita ve všech oblastech, které budou spadat do mého portfolia. Jsou to věci, které mají potenciál, například ochrana osiv, eh, zvířat, eh, oblast eh, diagnostiky, oblast Eh, léčiv a tak podobně. To všechno jsou oblasti, kde můžeme sloužit eh, našim občanům. Pane předsedo, dámy a pánové, ve zdravotnictví eh, bohužel máme omezené rozpočty, což tlačí do popředí otázku trvalé udržitelnosti. A proto se musíme zaměřovat na prevenci. Eh, bohužel 97% eh, zdravotních výdajů eh, jde na léčení a pouze 3% na prevenci. Já se skutečně budu snažit napravit tuto nerovnováhu, poněvadž toto je investice do budoucna v oblasti zdraví. V tomtéž smyslu tento této soustředění se bude zabývat pokračováním boje eh, proti různým chorobám, jako je rakovina, kardiovaskulární, eh, duševní choroby a tak dále. Také se budu energicky stavět proti kouření, zneužívání alkoholu, drog, obezitě, eh, což jsou prokázané příčiny mm, značné části hospitalizací. evropsk, evropští občané eh, mají a prostě musí mít dále eh, přístup k včasné a kvalitní péči a k léčivům, které si mohou dovolit. My eh, také se budu snažit spolupracovat s Evropským parlamentem tam, kde jde o poskytování přeshraniční zdravotní péče. Toto například může Eh, do toho patřit také inovaci, eh, dále eh, léčiva, která si všichni mohou dovolit a tak dále. Naším cílem bude eliminovat nerovnost. Máme velký rozdíl v různých, mezi různými kategoriemi, třeba v úmrtnosti dětí ve věku 1 až 14 let a také mezi eh, muži a ženami. Eh, toto by měl být jeden z našich konkrétních cílů eh, pro sociální kohezi. Informace pacientů jsou další otázkou, která je v upředí zájmu. Jsme přesvědčeni, že pacienti měli přístup k informacím o lécích na předpisem, které jsou na trhu Zahrnutí léčiv do portfolia zdravotnictví nám dá možnost znovu vyhodnotit návrhy na stole a vnést do diskuse pohled pacientů. Budeme pozorně sledovat jednání v parlamentu o této otázce. Musíme zajistit co možná největší bezpečnost, včetně kroků proti padělaným lékům, které jsou prodávány na internetu. Navrhuji, abychom postoupili rychle u padělání a v oblasti farmakovigilance co se týče farmaceutického balíčku. Pokud je o politiku spotřebitelů, budu se snažit eh, zvát velký význam otázek spotřebitelů, který se vytvořil v minulých letech. Tyto otázky pokrývají různé kompetence v rámci kolegia a já vidím svou prvotní úlohu v, v poskytování pohledu spotřebitelů v tomto jednání. Musíme zajistit, aby jednotný trh řádně sloužil spotřebiteli skrze lepší přístup k výrobkům a službám, jak co se týče dostupnosti, tak ceny. Musíme zachovat kritický pohled na tom, jak trhy slouží spotřebitelům a jak se mají měnit struktury trhu, aby jim sloužil lépe. Vidím přitost v posílené funkci Consumer Scoreboard – budeme se snažit o posílení práv spotřebitelů v Evropské unii. Musíme i nadále zmocňovat spotřebitele a poskytnout jim jasné vědecky podložené informace. Současně spotřebitel musí být schopen získat rychle nápravu. A budu se snažit o kolektivní kroky v oblasti nápravných akcí zajistit soudržnost také s generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž a dalšími službami. Pokud je o bezpečnost potravin, chci zajistit, aby naše legislativa byla ve, ve znamení správné rovnováhy mezi vysokou mírou bezpečnosti a spotřebitelských informací, které by byly poskytovány transparentně. Potravinářský průmysl je největším zaměstnavatelem, největším výrobcem a jedním z hlavních ino, inovačních prvků v Evropě. Je to mostem mezi eh, zemědělci a tím, co se dostává na talíř spotřebitele. Nikdo ne, nemůže získat ze slabých bezpečnostních norem. Chci, aby to byla konkurenční výhoda jak v Evropské unii, tak na mezinárodním trhu. Naše současné normy jsou předpokladem pro efektivní fungování vnitřního trhu. A to zase slouží zájmům jak eh, půl miliardy spotřebitelů, tak našeho potravinářského průmyslu. Zkušenost nám ukazuje, že vytváření norem nutí průmysl, aby dále inovoval a nalézal řešení, která uspokojí bezpečnostní a zdravotní požadavky požadované občany a současně vytváří větší přidanou hodnotu u výrobku. Pohoda a zdraví zvířat je také jednou z zásadních hodnot, které plně sdílím. Přikládám velký význam zajištění, aby všechny zvířata, všechna zvířata těžila z efektivního naplňování současných pravidel. Kromě toho hodlám předložit zprávu o přepravě zvířat za rok. Děkuji mnohokrát. Myslím, že jsme vyslechli vaše základní sdělení. Děkuji. Nejdříve slyšeli jsme váš projev v malčině a dám, dal se vám o minutu více, než jste měl dopředu přiděleno. A není naše hlavní řečníci a začne okamžitě Petr Líze. Děkuji vám, pane předsedo. Pane kandidáte na komisaře, děkuji vám, že jste nás uvedl do tématu. Ukázal jste, že máte řadu zkušeností i v oblasti zdravotnictví a moje otázka se vztahuje na roli pacienta v evropské zdravotnickém systému písemných odpovědích jste hovořil o tom, že chcete podpořit nezávislé skupiny pacientů z programu Health Action. Měl byste být o něco konkrétnější, protože tento program má nedostatek prostředků. Máte ještě jiné nápady? Druhá otázka je informace pro pacienty o léčivech. Už jsme naznačili, že v této oblasti diskutujeme o návrhu pana Verheugena. Ale současná situace není uspokojivá, kde jsou poskytovány neověřené informace. Umíte si představit, že bychom společně přepracovali Frhojgnův návrh tak, aby ve středobodu stáli zaměstnanci a nezávislé informace. Děkuji. As far as, as patient... Pokud se týče skupin pacientů, myslím, že se shodneme na tom, že jsou eh, důležité tyto skupiny pro zpětnou vazbu a koordinaci našeho úsilí. Tady je třeba skutečně sformulovat určité myšlenky. Důležité je, abychom eh, v procesu rozhodování eh, měli na zřeteli také pohled pacientů. A proto bude naším politickým závazkem zajistit to, aby tyto skupiny pacientů byly řádně podpor, podpořeny. Eh, samozřejmě, že to souvisí s rozpočtem. Rozpočet zdravotnictví není příliš velký, eh, je pod určitým tlakem a my musíme najít eh, nové způsoby, jak toto financování realizovat. Já zde budu otevřený eh, a možná, že tady budu moci přispět také vlastními zkušenostmi, jak eh, by nějaké způsoby, nějaké druhy financování, jak by se mohly uskutečňovat. Samozřejmě za toho předpokladu, a to je důležité, že jsou tyto skupiny nezávislé. To by možná mohla být schudná cesta. A sice tak, že tyto peníze by se k těmto skupinám pacientů dostávaly nikoli přímo od eh, příslušného odvětví, ale procházelo by to nějakým systémem, který bychom vybudovali. Čili na tom bychom mohli aktivně spolupracovat poněvadž to, eh, co zatím existuje, tak co, to je výhradně s vaší spoluprací. Ja, vielen Dank, das war... Děkuji, to byla velmi přesná odpověď. Eh, ten dvouminutový čas nám neposkytuje dostatek eh, prostoru, abychom se dostali k dalším tématům a proto mám jen jeden konkrétní dotaz. Jaké změny a jaké doplnění návrhu pana Frhojgna plánujete a umíte si představit? Sorry, I couldn't cover all, all your questions. že jsem nemohl odpovědět na celou vaši otázku. A pokud je o informovanost pacientů, máme tedy před sebou eh, farmaceutický balíček, který se stává ze tří hlavních proudů padělání, farmakovigilance a informace pacientů. A všechny jsou důležité. Dva z nich nejsou sporné. A můj návrh je, abychom eh, postupovali co nejrychleji u těch dvou i když budeme muset informace pacientů vlastně oddělit z toho balíčku. A když už je nyní vlastně farmaceutická problematika v rámci zdraví, budeme muset přehodnotit balíček týkající se informací pacientů a bude třeba vnést větší důraz na pohled pacientů do návrhu. A povedeme s vámi nezbytnou diskusi. Já samozřejmě vím, že vy jednáte o tomto balíčku v parlamentu a já budu velmi pozorně naslouchat vašemu vyjádření v této věci. Děkuji. Linda McEwen. Děkuji a slovo má Linda McEwen. Děkuji, pane komisaři, děkuji za tyto odpovědi. Zmínil jste eh, lidi a význam evropských eh, občanů ve vašich poznámkách na úvod Lidé na nás eh, vzhlížejí, sledují na webstreamu, o čem mluvíme a zajímají se, zda mluvíme o přepravě zvířat, kouření, alkoholu, přepravě zvířat. To vše je důležité. Jaká bude vaše priorita? Jaký va- bude váš odkaz jako komisaře? Budete tvrdý v oblasti tabákových výrobků a dobrých životních podmínek zvířat? Co chcete za sebou zanechat? budu komisařem, který bude tvrdý ve všech těchto věcech, protože to jsou otázky, které, jak jsem řekl ve svém projevu, které vlastně způsobují utrpení, způsobují umrtí, hospitalizace, zhoršování stavu milionům občanů každý rok. A já chci, aby se mě vzpomínalo jako na toho, kdo vlastně začal diskusi na toto téma, protože nakonec jde o otázku životního stylu, prosazování vzdělání do, vašich, do vašeho rozhodnutí. Není to vnucování nějakého životního stylu, nechceme vnucovat, přikazovat, ale chceme informovat, vzdělávat, co je dobré a co je špatné pro člověka a lidé si sami rozhodnou. To se týká i značení a informací. A je to skutečně vlastně v jádru toho základního pilíře. Začneme u dětí a je třeba hovořit o poškození zdraví tabákovými výrobky, alkoholismus, co způsobuje, jak se vyhnout obezitě a jak eh, žít kvalitnější život, pokud eh, budete dbát eh, Eh, přímo tuku a pokud budete dostatečně cvičit a naše budoucí generace za to mohou být vděčné. Pane komisaři, stačí informování? My jsme měli informace o nebezpečí alkoholu a tabakových výrobků velmi dlouho. A jak zajít dále? Někdy si lidé stěžují na, na pečovatelský stát jak na to zareagujete, na tuto výtku? Informovat naše občany není pečovatelský stát. Takový stát by přikazoval, co mají lidé dělat. A v tomto kontextu já bych nechtěl přikazovat a legislativně upravovat každý detail, ale chci maximálně prosazovat informace a výchovu, osvědčené postupy v jednotlivých členských státech a budu se snažit provázat tyto nejlepší postupy s aktivitou členských států. A to bude vyžadovat eh, program, konkrétní kroky, akce a také prostředky. A k tomu se ještě vrátíme. A pokud chcete, aby toto nastalo, tak je třeba si nadále stěžovat, že se neděje dost. Ale skutečně tu nakonec potřeba mít dostatku rozpočtových prostředků, protože náklady na naše zdravotnictví rostou každý den. A malé procento z toho jde na prevenci. A myslím si, že to by skutečně mohlo vykonat mnohé. Děkuji. Corinne Lepage. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste řekl, jaký význam přikládáte prevenci. Já z toho mám radost, protože tato kapitola se mi ve vašich prioritách nějak nevýjímala. Zdraví z hlediska životního prostředí také zahrnuje potraviny a stravování. Vy jste zdědil velmi významnou oblast GMO a zde veřejné rozhodování se musí opírat o exemplární vědecká stanoviska, neskrývající rozpory ani vědeckou nejistotu, která existuje u dlouhodobých účinků nových technologií. A práce v oblasti GMO z hlediska Evropské agentury byla velmi kritizována z důvodu jednostranosti, nedostatku nezávislosti a z spory okolo paní Renkens, která přešla z EFSI do druhé agentury, stále trvá. Chcete, aby panel GMO zamezil střetu zájmu a vyhodnocoval dlouhodobý účinek a trval na vědeckých jistotách, tak jak to požadovali členské státy na Radě životního prostředí v prosinci 2008. The basis of uh, our decision. My eh, rozhodujeme v této oblasti, eh, pokud se týče standardů eh, aplikovaných na potravinami, vůbec tedy v oblasti bezpečnosti potravin a zdravotnictví. Jsou to informace, které se opírají tedy o rady a o, tedy o rady. A je mimořádně důležité, aby toto bylo nezávislé, protože my musíme mít jistotu, že ty informace jsou objektivní a to naprosto objektivní. Já zajistím to, aby eh, všechny ty informace, všechny posudky, které budeme získávat, byly nezávislé a aby eh, a budeme studovat také možnost, eh, jak pravidelně prověřovat eh, nezávislost těchto zdrojů, těchto agentur, které nám poskytují informace. Děkuji, pane komisaři, za odpověď, ale GMO jsou dnes hodnoceny pouze na základě údajů poskytovaných samotnými výrobci a není to dostupné veřejnosti přes změní směrnice. A vzácné zkoušky, které byly prováděny, ukazují, že třeba doplňujících studií zavazujete se, že budou provedeny tyto studie nezávislými veřejnoprávními institucemi a zaručíte přístup k těmto údajům a přístup vědců k, k genetickému materiálu. To je součástí demokracie. I believe since... Já eh, jsem přesvědčen, vzhledem k tomu, že tyto informace eh, budou mít dopad na všechny a my de facto jsme hrdí na eh, naši demokratickou koncepci a demokratický dialog se všemi aktéry. Já jsem tady přesvědčen, že bychom měli mít nezávislý přeskum. Mě by neváděl nezávislý přeskum eh, všech rozhodnutí, která se učiní a já věřím, že takovýto přeskum eh, bude určitě eh, nápomocný Eh, nicméně jsou to věci, eh, kde se, do kterých se budu muset zahloubat daleko do hlouběji, takže eh, bude to požadovat určitou opatrnost, určitou trpělivost, než budou výsledky. Nicméně já říkám ano přeskum a ano rozhodování o a informace o rozhodnutích, která byla přijata v, naší, v rámci naší politiky. Michal Tremopoulos. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane kandidáte na komisaři, my potřebujeme, aby ještě do léta vznikl přepracovaný text eh, k otázce pohody zvířat. Kromě krmiv Eh, musíme zde také zakázat krmiva vytvářená eh, z klonovaných zvířat. Nyní je odpovědnost poněkud roztříštěná. Eh, je tady na jedné straně DG zdravotnictví a, a spotřebitelé, ochrana spotřebitelů. Jak chcete zajistit to, aby elementy Eh, politiky ekologické a také vlivy klonovaných eh, zvířat a podobně. Jak chcete zajistit to, aby se to vše dalo pod jednu zprávu, abychom tedy eh, byli schopni se vyhýbat rizikům? I tend to agree with... Já s vámi víceméně souhlasím. Z těch informací, které jsem použil, Eh, respektive které jsem eh, získal eh, v těch několika týdnech, kdy jsem se seznamoval s tímto portfoliem. Já jsem také přesvědčen, že také otázka krmiva, krmiv vyráběných sklonovaných zvířat, to může být zdrojem mnohých problémů. A to nejenom tedy v, v té věci vlastní, ale také v oblastech příbuzných a tam také je třeba dosáhnout pokroku v zájmu občanům. No a já tedy musím říct, že jsem tady teprve několik týdnů, čili teprve jsem se začal seznamovat s tímto portfoliem. Takže teprve budu pracovat na těch řešeních, která očekáváme. Nicméně já chci eh, překládat návrhy a eh, speciální posouzení eh, otázky klonování a všeho, co s tím souvisí. Já už jsem o tom s útvary v komisi debatoval a já věřím, že zhruba v horizontu jednoho roku budeme schopni předložit konkrétní zprávu o problematice klonování, eh, o které potom budeme moci diskutovat zde s vámi v parlamentu. Myslím, že jste teď nereagoval na ty geneticky upravené potraviny. Myslím si, že většina evropských občanů je proti těmto geneticky upraveným potravinám. Jak můžete zaručit, abychom se rozhodovali vědomě a informovaně. Pokud se jedná o například zvířata, která byla krmena geneticky upravenými potravinami. Takže to souvisí s tím, na co jsem se už ptal. Chcete zohlednit toto téma v problematice životního prostředí? Takže co se týče původu těch zvířat, to se také týká geneticky upravených potravin, kterými byly krmeny. I do understand that... Já, pokud vím, tak eh, ano, probíhá debata na témata tohoto typu a existuje volání zde v parlamentu také Eh, po označování eh, potravin eh, vyrobených z geneticky modifikovaných organismů. Já nyní mohu říci, že budu aktivně zvažovat všechny aspekty této problematiky a budu o tom debatovat na vhodném fóru. A samozřejmě budu do toho se snažit zapojovat eh, mimo jiné také vás eh, v parlamentu. Nedomnívám se, že by eh, řešení tady těchto komplexních záležitostí to skutečně se promítne do celého spektra mezinárodních vztahů, do budoucna otázky bezpečnosti potravin. Prostě může se to rozvíjet eh, skutečně v mnoha dalších eh, oblastech, čili to musí být naše kolektivní úsilí. Děkuji Marina Jana Kukáris. Děkuji. Mě potěšilo vaše úvodní řeč, eh, že tedy budou vašimi prioritami spotřebitele a pacienti. Vy jste jste eh, ještě hovořil také o eh, směrnici o informaci pacientů. A vy nyní eh, se vás ptám, jak chcete zachovat rovnováhu mezi uspokojováním potřeb evropských pacientů a na druhé straně mezi ekonomickými zájmy farmaceutického průmyslu s ohledem na obchodní rovnováhu a značné investice, které jsme v Evropě učinili do výzkumu. Jak jsem řekl ve svých eh, poznámkách, na úvod neznamená to, že bychom eh, vyloučili pevný závazek, aby náš farmaceutický průmysl byl i nadále konkurenceschopný, protože zájmy pacientů závisí na silném, konkurenceschopném, ziskovém farmaceutickém průmyslu. Nemůžeme nadále rozvíjet, vyvíjet nová léčiva, která potřebují naši pacienti, aniž bychom měli abychom měli tedy nezbytné cashflow pro investice, pro výzkum a vývoj, pro modernizaci a vývoj eh, nových léků. Proto chci podporovat eh, farmaceutický průmysl a to se nevylučuje s právě a informacemi pacientů. A to, že to je spojeno do jednoho portfolia, dává možnost, abychom rozvinuli nové synergie mezi eh, těmito záležitostmi. Je třeba zdůraznit, že budeme tlačit na farmaceutický průmysl, aby se snažil o takové, takový postoj, který by vlastně pacienta stavil do, do popředí zájmu. Péče o pacienta má celou řadu konotací a v tomto směru budeme spolupracovat s farmaceutickým průmyslem. A v tomto směru pacienti budou dobře, objektivně informováni, nebudou nuceni k určitým krokům. A informace pro pacienty budou poskytovány tak, aby to bylo v souladu tedy s příslušnou politikou. Děkuji, doplňující otázka. Já dank wel. Welkom, eh, meneer Dali. Um... Ehm, Dobrý den, pane Dali, srdečně vítejte. Evropský parlament opakovaně odkazoval, informoval komisi na to, že bychom rádi viděli nějaké ustanování ke klonování zvířat a v roce 2008 jsme také schválili usnesení, které se týkalo zákazu obchodování s masem sklonovaných zvířat. A nechceme tuto problematiku zahrnout do toho nového nařízení Novel Food. Ukazuje se ale, že kompromis mezi radou a parlamentem nebude možný. To by znamenalo, že tato choulostivá otázka bezpečnosti například u nanočástit v potravinách by také se nestalo předmětem rozhodování. Já se vás chci konkrétně zeptat, kdy můžeme očekávat konkrétní návrh komise, eh, co se týče klonovaných zvířat. As I have said earlier, jak už jsem řekl, pokud se klonování týče, doufáme, že v horizontu jednoho roku budeme mít eh, zpracovanou zprávu o tom, jak se postavit, jak se vyrovnat s otázkou klonování. Eh, to, co jste řekl, myslím, že to je eh, pravda. My skutečně musíme konat poněvadž nejistota to je to nejhorší, co bychom mohli vytvořit pro průmysl, pro spotřebitele, pro vnitřní trh a tak dále. Prostě není možné mít silný eh, vnitřní trh se silnou nejistotou. A to znamená pro nás, že se musíme, eh, musíme spolu hovořit, musíme chápat eh, navzájem svá stanoviska a takto dospět k vhodným řešením, která budou dlouhodobě nejlepší pro všechna. Já eh, myslím, že je to otázka, co naši občané opravdu očekávají, co je v jejich dlouhodobém zájmu a já si myslím, že eh, to spolu velice vši- úzce všechno souvisí. Já spolupracuji eh, se svými odděleními v komisi velice úzce a stejně úzce budu spolupracovat také s vámi. E, já jsem ještě nestačil dočíst svůj úvodní proslov a tam jsem chtěl říci, že v těch několika týdnech, co jsem se seznamoval s prací v komisi, e, jsem e, se setkal s některými s vámi a e, zapůsobila na mě hloubka poznatků, která je zde u vás k dispozici. E, vy se možná neshodujete ve všech svých názorech, ale e, každopádně jde o to, abyste, jde vám o to, abyste posilovali blaho občanů. A to jsou vlastně, jste odhodláni pracovat na těchto problémech a já se k vám plně připojím. Ja, u heeft het in uw antwoord over patiënten, maar... Ve své odpovědi jste hovořil o pacientech, ale já jsem se ptala na konkrétní návrh ke klonování zvířat. A dodatečná otázka je následující. Pokud spotřebitelé v Evropské unii nebudou chtít maso sklonovaných zvířat. Jak budete postupovat? Jak zaručíte, aby zde otázky obchodu nedostaly přednost před otázkami zájmu spotřebitelů? I don't believe I may... Já nevím, jestli jsem hovořil o e, pacientech. Já jsem říkal o tom, co my budeme dělat. Já jsem řekl, že my v horizontu jednoho roku předložíme návrh k problematice klonovaných zvířat. A e, pokud se týče toho, co si přejí lidé a co si e, přeje obchod, tak lidé jsou na prvním místě. Já jsem e, přesvědčen, že musíme sloužit eh, zájmu eh, spotřebitelů především a nikoli nějak eh, emocionálně. Prostě musíme to, co budeme dělat, mít opřeno o vědecká fakta, fakta, která s tím souvisí. A ta pravděpodobnost je přesně taková, jak jste řekla. Ale jak říkám, potřebujeme fakta a pak budeme schopni rozhodnout a budeme rozhodovat ve, pros- ve prospěch lidí. Tak, Fomen. Jeg vil gerne spørge den om forbrugerbeskyttelse i EU. Děkuji. Já bych se zeptat eh, na ochranu spotřebitelů, zejména co se týče eh, látek, které negativně ovlivní hormonální systém i v malých množstvích. Je třeba znát eh, látky, které jsou používány v tomto směru. Budete působit tak, aby tyto výrobky nebyly používány a v případě pochybností upřednostníte průmysl nebo spotřebitele? A třetí otázka. Jste si jist, že členské státy budou mít možnost uplatňovat eh, vyšší požadavky při zákazu těchto toxických látek? Přejete si aby zdraví a příslušné předpisy umožňovaly členským státům jít dále než to, co bude dohodnuto na evropské látky. <clears throat> I believe that, uh... Já jsem přesvědčen, že zvířata, eh, která byla ošetřována hormony, hormonálně upravována, tak eh, nemohou být eh, legálně dovážena do Evropské unie. To je politika, kterou chceme udržet a to je politika, kterou budeme bránit. Bránit na mezinárodních fórech, jak jen to bude možné. Pokud se týče umožnit zemím, aby si zpřísnili standardy, tedy nad úroveň harmonizovaných systémů. Já si myslím, že to je velmi nebezpečně, protože tím bychom způsobili chaos na společném trhu. Společný trh eh, slouží spotřebitelům, není zde jenom v prospěch eh, ekonomických operátorů, ale také pro spotřebitele. A proto tedy je naší povinností tento vnitřní trh chránit. Doplňující otázka? Je tomu tak v některých zemích. A ta rozhodnutí by vlastně mohla být opačná, protože ten výsledek bude horší pro spotřebitele. Ochrana spotřebitelů bude na nižší úrovni než na té, která již existuje na, v některých členských státech. Chcete jít tímto směrem, tedy horší ochrany spotřebitelů? Nebylo by možné mít eh, co možná nejvyšší úroveň ochrany eh, v Evropské unii proto jsem se tedy ptala na osvědčené postupy. Já eh, budu usilovat o vysokou úroveň ochrany všude. Já si myslím, že pokud je o zdraví, buď máme ochranu nebo nemáme. Otázka je, jaká je správná úroveň ochrany, na které musíme trvat pro naše občany. Čili správná úroveň ochrany, ta by měla být dostatečně vysoká na to, aby ochránila já myslím, že, že my bychom asi neměli zvyšovat nerovnost a neměli bychom tedy eh, umožňovat různé standardy eh, úrovně péče o zdraví. Čili my budeme usilovat o to, abychom zajistili, že standardy, které budeme stanovovat, budou adekvátní a budou se uplatňovat v celé Evropské unii. Díky, dostáváme se ke druhému kolu otázek a slovo má Renáte Soma. Děkuji. Pane Dali, spotřebitel musí vést život, o kterém se bude moci sám rozhodovat. V tom máte pravdu, platí to i pro výživu. Má právo o obsáhlé, srozumitelné a uh, vyčerpávající informace o potravinách, aby se mohl sám rozhodovat. Ale evropská legislativa v oblasti potravin vede čím dál tím více k nějaké výchově spotřebitele. Varov, jde o varovné signály a informace a tak dále. Tím je vlastně spotřebitel nucen ke zdravému životnímu stylu, ke, zdravému, ke zdravé výživě. Jaký je váš názor? Jde tady o to, že vlastně se spotřebiteli mají práva se sám rozhodovat. Spotřebitel není schopen se sám rozhodovat, musí tuto eh, roli zaujímat komise. Z politických důvodů se často v komisi eh, přijímají hodnoty nebo se stanovují hraniční hodnoty potravin bez, nějaké vědecké, bez nějakého vědeckého zdůvodnění. Postaráte se o to, aby se tady to změnilo? I didn't get the second question. Tu druhou otázku jsem úplně nezachytil. Avšak pokud je o první otázku, jsem přesvědčen, a můj vlastní názor je, že bych eh, nechtěl říkat evropským občanům, co mají jíst, ale chci jim říct si, co skutečně jedí. To je ten základní koncept. To je základní představa co zde nastane. A tady bychom se měli opravdu o něco takového zasazovat, abychom mohli dát tyto možnosti spotřebitelům. Spotřebitel se dokáže rozhodnout, pokud má dostatek informací, v základě nichž se rozhoduje. A zda ty informace mají být na obalu bombonku nebo jinak podávané, musíme být chytří. Je třeba aby to mělo určitý význam. A musíme k těm věcem přistupovat eh, rozumně. Ale cíl je ten, že spotřebitel musí být informován. A to je klíčové, protože je třeba, aby mohl rozhodovat. Ne, že něco je pro něj pozitivní nebo ne a co je pro a něco ne. Já si přeji, aby lidé mohli sami rozhodovat, co je pro ně dobré a co je pro ně špatné. Ale je třeba jim jasně říci, co jedí a co to obsahuje, aby mohli sami rozhodnout o tom, co je pro ně dobré. A myslím si, že tato moc, vlastně, kterou dáme spotřebitelům, je důležitá. Spotřebitelé neustále rozhodují o našem trhu a o našich politikách. A takové mikrorozhodování na trhu probíhá každý den. A já chci vést tuto velkou armádu spotřebitelů, kteří jsou informováni o tom, co konzumují, aby mohli ovlivnit pohodu zvířat, klimatické změny, veškeré další politiky, které tedy zde existují. Děkuji, mám dodatečnou otázku. Ta je následující. Týká se informacích obsažených o potravinách. A ještě jednou říkám, že chybí vědecké zdůvodnění těch informací. Ty Prahové hodnoty, které jsou uvedeny u potravin, se stanovují jen tak bez vědeckého zdůvodnění. Moje otázka, vedou k tomu politické důvody? Chce se tím politicky něco dosáhnout a přimět eh, spotřebitele k nějakému zdravému životnímu stylu a proto to budeme dělat, i když to věci popírají, anebo to budeme nadále dělat bez vědeckých poznatků. Jaký je váš názor? Je správné z politických důvodů stanovovat ty prahové hodnoty a eh, dělat rozhodnutí, i když vědci odporují a i když nemáme k dispozici vědecké poznatky? Well, I want to make a statement here. Tady si dovolím prohlášení. Mé politické motivy jsou dlouhodobé zdravotní, dlouhodobý zdravotní prospěch evropských občanů a každé rozhodnutí, které udělám, bude ve světle tohoto eh, prohlášení. Periferní tedy zájmy nebudou politickým zájmem. A všichni musí vlastně sehrávat vlastní úlohu v tomto dialogu. A každý zájem musí mít možnost zaznít. A každý zájem musí být vzat v úvahu, než dospějeme ke konečnému rozhodnutí. Ale je třeba, aby naše priority byly správné. Ale má priorita bude, a to tady budu neustále opakovat, má priorita je dlouhodobý prospěch evropských občanů. Dagmar Rothberend. Member states are known for having a... Eh, pane Dali, eh, o členských zemích se ví, že eh, velice mají restriktivní přístup k evropskému vlivu na zdravotnickou politiku. Například byl tady odpor proti evropské legislativě ve zdravotnictví, například, pokud se říká, hygiena potravin, farmakovigilance a podobně jak vy, pane Dali, se pokusíte zajistit to, abychom zde měli vysokou úroveň eh, zdravotnické ochrany proti blokádám, řekněme, ze strany rady, jak využijete svůj vliv jako bývalý eh, minister zdravotnictví, jaká vaše role eh, byla, když jste zasedal v radě, když eh, ostatní kolegové toho příliš nechtěli schválit. Takže jak to bude, vidíte vy? Já ve své kariéře jsem eh, byl mnohokrát zapojen do legislativního eh, procesu a mnoho zákonů jsem také provázel parlamentem. Ale eh, legislativa, která se neprosazuje, má hodnotu toho papíru, na kterém je napsaná na nejvýše. Prosazování, vynucování už tedy, když navrhujeme legislativu, musíme už uvažovat o tom, jak vynutit tuto legislativu. A já si myslím, to je otázka, eh, na kterou je třeba eh, odpovědět už eh, při posuzování dopadu budoucí legislativy. Jsme schopni vynutit si tu či onu legislativu. Toto je důležité mít na paměti, protože jinak jak eh, ta satelka řekla, my tady něco eh, dohodneme, ale členské země se tomu brání. Čili my musíme skutečně v prvé řadě posílit naši schopnost vynucování a procesy vynucovací. Na druhé straně je třeba zajistit to, aby celý systém měl tuto vynucovací kapacitu. A já to vlastně vím z té druhé strany, jak to vypadá. Já jsem přesvědčen, že my musíme posilovat to schopnost, vynucovací schopnost také v členských zemích samotných. Protože někdy se to redukuje na to, co chtějí a co nechtějí naplňovat ve své legislativě. Nicméně to je otázka priorit, které musíme stanovit pro ně. Pak je to otázka lidských strojů a kapacit a ty jim musíme pomoci budovat. Já eh, souhlasím s vámi skutečně, že eh, vynucování je nutné. Eh, vy jste to hovořil velice rychle, ale vy jste hovořil pouze o vynucování legislativy, kterou jsme prosadili. Ale problém je, že členské státy blokují legislativu v době, kdy vzniká. Eh, jak vy chcete jako silný komisař je nutit a v podstatě jim i nakopat v případě, že nebudou chtít eh, prosazovat eh, s legislativu například rovnost ve zdravotnictví, což tady nemáme dneska v Evropě. Čili jak chcete dělat toto? Já budu silný. A já jsem přesvědčen, že Eh, když se zase eh, podívám eh, za ohlednu tedy za svoji minulosti, co jsem tady konal ve své vlastní zemi, tak tam skutečně jsou důkazy o tom, že já jsem schopný fungovat jako velice silný hráč, například když jsem prosazoval reformy. Jestliže se zasazujeme o něco, co stojí za to, a já věřím, že to budeme dělat, tak já jsem potom přesvědčen, já věřím v to, co děláme a budu se do toho vkládat celou svou energií. Silná komise, silní komisaře, to je to, co chceme. A slovo má Anne-Maria Bild. Minister Děkuji. Pane ministře Dali, já jsem ráda slyšela vaše nasazení pro svobodnou volbu spotřebitelů, zmocnění spotřebitelů a že se postavíte členským státům. Mám konkrétní dotazy týkající se označování potravin, o kterém teď jednáme. Jak eh, sladíte potřebu jednoduchého a správného informování eh, spotřebitelů a požadavek eh, zejména malého pod, podni, malých podniků, které se obávají vyšších nákladů pro toto označování. A jakou míru harmonizace zde předkládáte kapitola 6 a 7 současného návrhu? o národních ustanoveních, povinných národních ustanoveních a dobrovolných eh, národních systémech. Jsem přesvědčena, že to vede k rozdrobení trhu, naruší to funkci vnitřního trhu a naruší to hospodářskou soutěž. Do jaké míry se budete schopen, budete schopen se postavit členským státům, aby národní ustanovení nerozmělňovaly jednotný trh a zajistili ochranu spotřebitelů. Děkuji mnohokrát. Dobře rozumím této otázce jednotlivých požadavků, které klademe na naše výrobce, na ekonomické subjekty, aby dodržovali naše požadavky, také v oblasti informací vůči spotřebitelům. Informace spotřebitelů jsou důležité a je třeba to maximálně respektovat ve všem našem rozhodování. V kontextu malých a středních podniků, vzhledem k velkým podnikům, jsem také přesvědčen, že již existují ustanovení zajišťující flexibilitu v rámci stávající legislativy. A toho bychom se měli držet protože nedokážu si představit, že by bylo v našem zájmu, abychom se snažili prosazovat politiky, které budou škodlivé pro malé a střední podniky, které jsou pilířem naší ekonomiky. To je velmi důležité. Avšak musíme dodržovat naše informační normy pro spotřebitele. A to se týče členských států a dobrovolných národních systémů a rozporu na jednotlivých trzích, opakuji, co jsem už řekl. Jsem přesvědčen, že bychom měli maximálně limitovat tyto rozdíly na vnitřním trhu. Ale samozřejmě někdy je třeba postupovat pomalej při dosahování určitých cílů, než se snažit o rázné jednorázové řešení u některých návrhů. A moje zkušenost mi ukazuje, že gradualistický postup eh, krok za krokem je někdy lepší. A máme před sebou náš konečný záměr a přesvědčování, že to pro lidi je prospěšné, to je velmi důležité. Děkuji za vyváženou odpověď. Druhá sporná otázka je, že označování u země původu. Eh, průzkumy ukazují, že lidé chtějí stopovatelnost a promysl si myslí, že to představuje další náklady. Jste pro dobrovolné nebo povinné označování země původu u těch výrobků, tedy medu, ryb a masa, tam, kde to tedy už je povinné. Současná situace je taková, že, že označování země původu s výjimkami, které jste uvedla, tedy u ryb a masa, tam je to tedy nepovinné, s výjimkou případu, kdy může být eh, spotřebitel eh, tedy uveden v omyl. A Není tedy žádný záměr měnit tu situaci v současnosti, ale je skutečností, že jako ve všech ostatních věcech budeme postupovat eh, za pět let kupředu. předu. A pět let je dlouhá doba, kde je možné vykonat mnohé. A já věřím, já věřím, že budeme schopni vykonat mnoho práce společně, ale to jsou otázky, kde třeba stanovit určité priority. Co bude nejlepší? Který program bude optimální pro občany? A i v této věci budeme postupovat ku předu. Děkuji, Eveline Gebhardt. Děkuji, pane Dalí. Jste zodpovědný také za služby a zboží. A v této souvislosti je důležité propojení sociálních práv ochrany spotřebitele. A my ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele si teď děláme velké starosti. A to starosti ne proto, že kandidátem pro tuto oblast jste vy, ale protože zde máme velkou roztříštěnost práv spotřebitelů v této oblasti služeb. Kromě paní Redding je zodpovědný ještě pan Barnier, pan Tajani, pan Šemeta abych jmenovala je některé. Za tuto oblast jsou tedy těto všichni zodpovědní. A my si děláme starosti o to, jak může být zaručena koherence ochrany spotřebitele ve, v této oblasti služeb a ochrana spotřebitele. Můžete mi říci, jak budete svou činnost v Evropské komisi organizovat, abyste tuto koherenci zaručili? A kdo bude zodpovědný za koordinaci činností? I am the commissioner responsible já jsem komisařem, který odpovídá za koordinaci veškerých spotřebitelských otázek v kolegiu. A proto jsem osobou, která musí zajistit, že veškeré diskuse na radě budou mít, budou obsahovat i perspektivu pohled spotřebitele. A tak konkrétně vlastně vše, co děláme, souvisí s lidmi. Každé portfolio má vlastně spotřebitelský aspekt. A já zajistím a zorganizuji to tak, aby každý návrh, který bude předložen kolegiu, bude mít také určitý příspěvek z pohledu spotřebitele. A zajistím, že zájmy spotřebitelů budou vzaty v potaz. Já budu se sám sebe považovat za strážce zájmu spotřebitelů v kolegiu. A je pravda, že v řadě oblastí jsou spotřebitelé významní. Zmínil jste vnitřní trh, finanční služby, další oblasti, portfolio paní Redingové. Tam je také tvořena legislativa pro spotřebitele. A to je pozitivní. Zajistíme, aby pohled spotřebitelů byl důležitý když budeme zpracovávat naši občanskoprávní legislativu. A to je pozitivní, na to není špatného. A budeme naše názory koordinovat. Samozřejmě vše souvisí, vše záleží na tom, jakým způsobem ta koordinace bude probíhat, ale já se chci zavázat, že budu v tomto směru velmi důsledný a věřím, že budu schopen se často k vám vracet a uvidíte. A pokud uvidíte, že nedělám svou práci dobře, tak spolehám eh, na vás, že mi sdělíte, kde je třeba přidat, co je třeba změnit. Děkuji vám, pane Dali, to slyším velmi ráda. Doufám také, že se to opravdu uskuteční. Chci ale ještě položit jednou dodatečnou otázku. Tato koordinace je dohodnuta s panem Barosem. Před dvěma dny, když jsme totiž měli slyšení s paní Redingovou, tak jsme získali dojem, že ona vychází z toho, že koordinaci bude zaručovat ona zajišťovat ona. A já si chci být jistá, že to budete vy, protože ochrana spotřebitele bude ve vašich rukou v dobrých rukách. No, that... Mohu vám říci, že e, to jednání s panem Barozem proběhlo, když mi vysvětloval vlastně, co obsahuje mé portfolio. A určitě tomu tak bude. Děkuji. Kurt Lechner. Eh, eh, eh, Pane kandidáte na komisaře, velmi často se eh, pod ochranu spotřebitele zahrnuje také kontrola státem a práva spotřebitele a předpisy v této oblasti. Já se chci ale zeptat z jiného pohledu. Jakou roli v této souvislosti hraje konkurenceschopnost? A rád bych se ještě zeptal na to, jak je spotřebitel schopen se rozhodovat. A také jste hovořil o tom, že by se spotřebitel neměl řídit jen cenou, ale že by se měl také starat o kvalitu potravin. Rád bych také věděl, jak je to se subsidiaritou v, to, v této oblasti. Všude to nemusí být stejné. Jakou hodnotu tedy, jakou roli přisuzujete těmto aspektům? A co si myslíte o poměru cena výkon, protože spotřebitel také musí vždy zaplatit za kvalitu těch potravin. When one talks about competition, as you have... Když eh, hovoříme o konkurenci, jak jste řekl správně, je to otázka ceny a kvality. Já jsem nicméně přesvědčen, že v našem systému eh, eh, to je tak, že ta otázka kvality je neutralizována, poněvadž my zajišťujeme to, že na našem trhu všechno, co se tam vyskytuje, je kvalita. Čili je to aspekt neutralizovaný právě tím, že kvalita je požadavek univerzální. Nic na trhu nesmí být nebezpečné. Takže já si myslím, že cena se, stane, se bude stávat stále důležitějším aspektem. Já vím, že tady existují také různé úrovně kvality. Máme výrobky na minimální úrovni kvality, pak máme výrobky daleko lepší, ale spotřebitel má pak tedy možnost vybrat si, co si koupí. A v tom spočívá krása společného trhu z hlediska spotřebitele. Je tady dispozici celé spektrum produktů, a produktů, které prostě jsou na různé úrovni kvality za různé ceny. No a pak už ta rozhodování je na spotřebiteli. Pokud tady není žádná dodatečná otázka, tak děkujeme a dostáváme se ke třetímu kolu otázek. Začíná Morku Najta. Eh, Pane předsedo, Pane designovaný komisaři, moje otázka se týká směrnice o právech pacientů a mobilitě pacientů přes hranice. Já si myslím, že to patří k těm důležitějším záležitostem. Ta směrnice eh, bude velice užitečná pro Evropskou unii, poněvadž k právům spotřebitele patří také přístup ke kvalitní zdravotní péči. Tato směrnice eh, může být dobrým příkladem pro evropské občany toho, jak eh, Evropská unie ovlivňuje jejich každodenní život. A eh, tady by bylo dobré, kdybyste usilovali společné pozici mezi českými zeměmi a Evropským parlamentem, poněvadž parlament do toho už vložil mnoho práce. Například zpráva, kterou parlament vypracoval, vysílá eh, pozitivní signál o tom, jak je potřebná tato směrnice. Paní Grostet eh, zde sehrála velmi aktivní roli a já bych se to chtěl poděkovat. Eh, přeje si komise vrátit tuto otázku na svůj politický program s konkrétními závazky v této oblasti? I likewise believe... Já si také myslím, že tato záležitost se musí posunout ku předu. Všichni známe, k jaké diskusi došlo na radě a jaké problémy se objevily. Má no předchůdkyně se snažila o to, aby tento evropský projekt se stal realitou. A já také vynaložím úsilí, abychom dospěli k dohodě v zájmu efektivní politiky v oblasti práv pacientů a mobility pacientů. A máme informace, že španělské předsednictví uvedlo, že bude velmi pozitivně působit během tohoto půl roku v tomto smyslu. A první krok, který učiním, pokud získám váš souhlas, bude, že navštívím nebo se setkám s, ministr, s ministry zdravotnictví ve Španělsku, kteří zastávají tedy funkci předsednictví a budu zkoumat způsob, jak dosáhnout dohody. A věřím, že se mi podaří přispět k tomuto řešení a budeme schopni zde postupovat tedy urychleně. Děkuji za tuto odpověď. Věřím, že tato věc bude v nejbližší budoucnosti vyřešena. Vítám skutečnost, pane komisaři, že odpovědnost za farmaceutický průmysl přešel na DG Sanko a je důležité, aby zdravotní hledisko bylo klíčové z hlediska farmaceutického průmyslu a několik pohled průmyslu. Pane Dali, jak zajistíte aby farmaceutický průmysl bude vyvíjet bezpečné a užitečné léky, které přispějí k vyléčení život ohrožující chorob. A jak zajistit, aby tyto léky měly správnou cenu, aby byly dostupné pro evropské občany. Jsem přesvědčen, že jste se dotkla tří klíčových otázek. Dostupnost léků pro všechny dotčené a cena, za kterou jsou ty léky prodávány, aby byly dostupné. A jak to dosáhnout? Tedy farmaceutický průmysl by měl umožnit přímé jednání pro, v těchto věcech. My chceme napravit nerovnost a přejeme si mít kvalitní léky, které budou dostupné pro každého. A proto je velmi důležité, aby farmaceutický průmysl i my jsme se setkávali a abychom nalezli způsob, jak docílit tohoto výsledku. A zde nejde o mávnutí k kouzelným proutkem. Pohybujeme se v politice a víme, že dohoda není založena na tom, že jedna strana chce vyhovět druhé. Je třeba dospět k závěru, že to bude výsledek, který je výhodný pro všechny strany. A jsem přesvědčen, že když se nám podaří podaří přesvědčit farmaceutický průmysl, že to je i pro ně pozitivní a budou ochotni pomoci splnit tyto cíle, věřím, že ta situace se zlepší a bude o hodně pozitivnější než je dnes. Děkuji za tuto odpověď. Vzhledem k intenzivnímu lobování které všichni tady zažíváme ze strany farmaceutického průmyslu, jak chcete zajistit, že hlasy pacientů budou mít přednost v tomto kontextu? Za prvé spolehám také na vás, na poslance. Pokud je o lobování v parlamentu, že konečně přednesete a přinesete na stůl pohled pacientů. A když říkám, že budu s vámi spolupracovat, pro mě to znamená pevné přesvědčení, že od vás získám reakce a zpětnou vazbu vašich lidí a nikoli farmaceutického průmyslu. Já myslím, že tento průmysl dokáže hovořit sám za sebe. Nepotřebují zprostředníky. A myslím, že vy jste na straně lidí z mého pohledu. A v přímých eh, jednáních takové tedy je vlastně, takový je můj pohled. Samozřejmě se budeme také opírat o asociace pacientů, združení pacientů a podobně. A ti nám také sdělí své názory. Děkuji. Další otázka je z Malty, Louis Grech. Pane Dali, V jedné z vašich odpovědí, kterou jste předložil Evropskému parlamentu, jste řekl, že potřebujeme více konzultací, které povedou k efektivním stanoviskům. A tato situace vyvolává velké potíže v řadě třenčkých států. A jak víte, eh, příkladem bylo to, co se stalo na Maltě, pokud jde o u DPH u registrace vozidel. A dnes mám pocit, že jste proto, aby Evropská unie schválila předpisy týkající se kolektivních eh, tedy kompenzačních mechanismů pro spotřebitele a kolektivní nápravy a řešení tedy různých eh, škod. Toto téma bylo na programu Evropské unie po celou řadu let a mě by zajímalo, jak se na to díváte. I am in favor of... Já jsem eh, proto, abychom eh, eh, postoupili dále s tím mechanismem collective redress, kolektivní žaloby. To já myslím, že to je správná cesta. Samko, pokud vím, velice intenzivně pracuje na tomto problému. Už se dá říci, že dokončili posouzení dopadů k těm návrhům, s nimiž budou přicházet, které budou předkládat. Bylo to předloženo příslušnému výboru pro posuzování dopadů, ten už se k tomu vyjádřil. A z tohoto důvodu já jsem přesvědčen, že tady existuje nejen vůle, ale dokonce je viditelný určitý pohyb směrem k dosažení řešení. Jak asi víte, eh, existuje, eh, existují práce na eh, takovém tom jiném způsobu možnosti kolektivní ochrany, na kterém pracuje DG konkurence. A já myslím, že tady musíme být velmi opatrní, abychom se vyhnuli z té schizofrenie, mezi těmito dvěma typy legislativy, které eh, tady budou zpracovány, předloženy. Já myslím, že si musíme skutečně nechat dostatek času na to, abychom eh, řádně koordinovali eh, své činy. Myslím, že paní Redingová také bude součástí celého procesu, tak aby ta legislativa byla co nejlepší. No a pak můžeme tedy postoupit dál. Já nicméně myslím, že mm, eh, spotřebitel, protože my totiž hovoříme o spotřebitelích a jejich ochraně a eh, zatímco v konkurenci eh, tam jde o ochraně spotřebitelů proti neférových praktikách obchodních. Já myslím, že ty koncepty jsou trošku jiné a my se na to budeme muset zaměřit, jak to dát dohromady. S mikrofonu. Eh, vy jste řekl, že eh, tak, aby občan se mohl eh, řádně rozhodovat, potřebuje více informací a my s tím souhlasíme. Mohl byste nám nicméně říci, jaké iniciativy chcete Eh, spustit tak, aby bylo zajištěno, že eh, informace, které spotřebitelé budou stávat, eh, nejsou zavádějící a není to pouhá reklama. Já také jsem vám naslouchal, když jste řekl, že ochrana spotřebitelů zejména těch nejslabších, nejzranitelnějších, eh, by měla být základem politiky, eh, kterou eh, dohromady vytvoříme. A jak se vy na tom budete účastnit jako komisař? Well, what I can say... Mohu říci, že se usilovně dnes snažíme v komisi zajistit, že informace poskytované spotřebitelům jsou informacemi správnými. Například naše iniciativa týkající se zdravotních tvrzení je konkrétním příkladem. Chceme zajistit, že jakákoliv tvrzení výrobce o svém zboží, že něco je tedy pro vás dobré, protože díky tomu vyrostete nebo zhubnete, já jsem dokonce nedávno viděl balíček cukru, který, na kterém bylo napsáno, že díky tomuto balíčku cukru zhubnete. Takže tato zdravotní tvrzení jsou samozřejmě zkoumána a je třeba zajistit, že budou pravdivá, správná. Tento proces trvá déle, než se čekalo. Pokusím se na to Prosím, paní Zuzana Rojtová. Dobrý den, pane Dali, vítám vás mezi námi. Tady jsem. <laughs> Moje otázky se týkají ochrany dětského spotřebitele před nebezpečnými výrobky, kterými je zaplaven trh Evropské unie. Usiluji s odborníky například o zavedení minimálních standardů, kterými by se museli řídit jak evropští výrobci, tak i dovozci eh, zboží, dětského zboží z Asie. Eh, zavedly se standardy pro tvar prodávaných okurek, ale například na prodej obuvy pro děti nemáme žádné závazné ortopedické normy. Eh, ptám se tedy, pane komisaři, jste ochoten navrhnout legislativní zakotvení minimálních standardů pro obuv pro malé i větší děti, když studie ukazují, že nekvalitní obuv z Ázie nevratně poškozuje v posledních letech dětem nohy a páteř. Jaký je váš plán na zvýšení ochrany evropských dětí v prostředí globalizovaného světového obchodu tak, aby současně byla zajištěna férová soutěž? Well, one of the vulnerable. K těm eh, zranitelnějším eh, částem evropské populace, k těm patří samozřejmě eh, děti. A eh, mě na ní velice záleží, my je musíme chránit a musíme zajistit také to, aby nebyly využívány na, na malém nebo na velkém měřítku eh, tím, že v podstatě by se jim tady vnucovaly produkty, které by je mohly škodit. My v Evropě máme standardy a podle mých informací eh, standardy, které máme v Evropě, platí také na stejné úrovni na dovážené zboží ze třetích zemí. Eh, z tohoto důvodu standardy, které máme, eh, platí stejně také na dovoz. Pokud ovšem máme standardy na hračky, na boty. Já eh, myslím, to jsou věci, o kterých se momentálně debatuje. A a eh, debatuje se o eh, minimálních standardech, které potřebujeme. Ale já chci zajistit to, abychom měli standardy, které budou pokrývat veškeré dovážené zboží. Eh, děkuji, pane komisaři. My máme standardy pro hračky, ale nemáme je právě pro ty dětské boty a já věřím, že budete chtít spolupracovat s námi na tomto tématu. The answer is I will. will work with you on... Odpověď zní ano, budu, eh, budu spolupracovat s vámi na tématech těchto i jiných tak abychom zajistili eh, to, že produkty, které dáváme dětem, budou bezpečné. To je celkem jasné a my to vítáme. Dalším řečníkem je to Jan Manders. Děkuji, pane předsedo. Pane Dali, my politici někdy to přeháníme s ochranou spotřebitelů a dáváme jim příliš mnoho informací a příliš administrativně zatěžeme. Eh, předseda Barroso se snaží o 25% zredukovat toto administrativní zátěž. Ale abychom eh, tyto informace dali k dispozici, já eh, dávám přednost internetu, Možná by bylo dobré, kdybychom měli webové stránky, kde budou referenční čísla produktů. Například, když se podíváme na to, co, se, co máme na lahvích s vodou, Eh, tady je těch informací strašně moc a většinou to spotřebitele ani nezajímá. A druhý příklad je, že komise není schopná prakticky definovat eh, přesně, jaký je nutriční obsah potravin. Moje otázka tedy zní, můžete mi říci, kde ve svém portfoliu budete eh, redukovat tuto administrativní zátěž o 25 a jak prostě zajistíte, aby dostávali spotřebitelé užitečné informace místo toho všeho možného, co je na etiketách. My zvážíme veškeré možné cesty, jak dávat informace klientům, spotřebitelům, zákazníkům Eh, jakmile tedy bude zajištěno, že tedy eh, ty produkty jim budou k dispozici a budou se moci rozhodovat, zda je koupí nebo ne. Eh, vy jste například navrhl informace z internetu, já souhlasím. Internet, jak víme, kolik lidí má přístup k, infer, k internetu. A Eh, kolik lidí má, má přístup, kolik lidí to umí přečíst, kolik lidí umí anglicky. Většina informací se skutečně šíří internetem. Takže prostě řekneme-li, eh, eh, dáme informace na, informa- na internet a kdo chce, tak ten si je vezme, kdo nechce, ten je tam nechá. Já myslím, že to není fér vůči spotřebitele, spotřebiteli my eh, prostě musíme jít určitým směrem eh, prostě tak, že je nutné informovat eh, spotřebitele. Ano, když já chci něco koupit, no tak já se samozřejmě tedy podívám na ten produkt, podívám se, co v něm je a pak se rozhodnu, jestli ho koupím nebo ne. Toto je přístupnost a prostě toto by mělo být stejně dostupné všem v Evropě. Já, já nevím, jestli prostě eh, je to správné, kdybychom říkali, no tak eh, podívejte se na ten produkt, když chcete vidět víc, skočte si domů, podívejte se na internet a pak se můžete vrátit a hned něco to koupit. Já myslím, že tak to ne. Gives a lot of reactions, but I thought we are living in a modern... Já jsem se domníval, že žijeme v moderní společnosti, ale to nevadí. Zmínil jste, že chcete více prevence a více informací pro děti. To je pěkné. Já pracuji v institutu virtuálních znalostí, kde je možné tedy se seznamovat s informacemi o potravinách a chceme takto vytvořit takové eh, poučení pro děti v základních škol, abychom byli schopni potraviny zase učinit základním prvkem naší existence. A pokud jde o stravovací návyky, chceme snížit náklady a chcete podpořit eh, takovouto internetovou univerzitu pro vaření? Jste připraven podpořit takovou dětskou univerzitu vaření? Podpořil byste takovou myšlenku? Univerzita dětí. Kuchařská univerzita, říká pan dezignovaný komisař. Pro děti ale. Byla by to dětská univerzita vaření. Okay. Um, uh... Tak dobrá. To je skvělý nápad. Ale jsem přesvědčen, zejména v mé vlastní zemi, že v osnovách z našich škol i na té nižší úrovni se vaření učí. Není to sice žádná univerzita, ale mohou si vyzkoušet jak se vaří. Takže to je věc, která existuje. Já využiju tyto otázky, abych se vrátil k tomu, co už jsem eh, zmínil. Budu spolupracovat s paní Vasiliu a chci zajistit, aby vzdělání byly a tyto základní návyky pro život byly co maximálně prosazovány ve školách. Děkuji a další otázka přichází z výboru pro zemědělství a slovo má Elizabeth Jegle. Děkuji vám, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, moje otázka se vstanuje na vysoké evropské standardy k bezpečnosti potravin a k ochraně spotřebitele. Nyní už jsme o tom na jedné straně mnoho řekli, ale na druhé straně se otázka vztahuje také na dovoz. Řekli jste, že všem zvířatům musí být zaručena ochrana zvířat. V tom vás podpoříme. I pro nás je důležité, aby se při klonování zvířat vykonalo mnohé. Hovořil jste o strategii zdraví zvířat. Co jsou ale vaše cíle? A pane dezignovaný komisaře, jste připraven za těchto okolností u dovozu z třetích zemí prosazovat tyto naše vysoké evropské standardy a brát je jako měřítko, kontrolovat jejich dodržování? Děkuji. Jak už jsem řekl, jsem přesvědčen, že klonování si zaslouží aby bylo považováno jako specifická otázka a neměli bychom se na to soustředit v rámci jiné směrnice. A tomto bodu uvádím poté, což jsem také se svými kolegy jednal. Do roka předložíme zprávu o otázce klonování a potom budeme mít všichni možnost projednávat podrobnosti a dopady této oblasti. Byl jsem informován o zprávě z etického výboru a o, o skutečnosti, že i EFSA tvrdí, že produkty z klonovaných zvířat jsou bezpečné. Na druhé straně zde přetrvávají některé problematické otázky související s klonováním. A pohoda zvířat patří také do této oblasti. A proto je velmi důležité se na to společně soustředit a poskytnout možnosti k rozhodování, kterého je třeba. Děkuji a další otázka je z výboru pro zemědělství. Slovo má Iraxe Garcia Pérez. Děkuji, pane předsedo jménem och, směrnice o ochraně rostlin a zvířat se předepisuje, že budou uplatňovány normy, které mohou být mnohem vyšší než mezinárodní normy, které se ve velké části členských států užívají. To samozřejmě bude mít vliv na konkurenceschopnost eh, zemědělských výroků. Samozřejmě chceme uznávat pravidla, která předepisují mezinárodní organizace. A já bych se vás ráda zeptala, jaká opatření chystáte, aby zemědělství v Evropě zůstalo konkurenceschopné i nadále. Když se podíte doleva, tak ji uvidíte. I don't believe that our standards... Nemyslím si, že bychom měli nějakým způsobem soupeřit, pokud je o normy. Je třeba se zaměřit na to, co je bezpečné pro spotřebitele a nesnažit se soutěžit v tomto směru. Nejdůležitější je, aby, aby naši soupeři nezískali, naši konkurenti nezískali výhodu na trhu tím, že by nám vyváželi produkty z, na nižší úrovni ochrany. Je důležité, aby vše, co bude dováženo, bylo na takové míře ochrany jako u našich výrobků. A tyto normy by měly být normami, které se opírají o vědecká zjištění, která říkají to, co je třeba pro to, aby naši spotřebitelé byli bezpeční. Dobře, dostáváme se ke čtvrtému kolu otázek a začíná Miroslav Mikolášek. Uh, thank you for your... Ano, pane komisaři, děkuji vám za eh, zcela jasné a dobře informované odpovědi. Jakožto hlavní zpravodaj, zpravodaj pro směrnici Komise pro lidské orgány, já doufám, že ze španělského předsednictví se nám podaří dosáhnout eh, zhody, dohody, eh, jak jsme ji schválili v prvním čtení. Doufejme, Evropa to potřebuje. Já sám a také většina stínových zpravodajů eh, budeme bránit eh, také eh, článek 13 o dobrovolném a bezplatném dárcovství. Pokud se týče zneužívání a pašování lidských orgánů, to je tedy určitý trh tady existuje já bych v této souvislosti se eh, vás chtěl zeptat, jestli eh, chcete, jestli také budete ochoten bránit tento princip dobrovolného bezplatného dárcovství také v komisi a vůči radě. Já myslím, že tady není žádný problém s tímto principem a mohu vám říci, že já osobně plně podporuji dobrovolné bezplatné dárcovství. Eh, děkuji vám za jasnou pozici. V zájmu jednoty a v zájmu sladěného přístupu ke všem oblastem zdravotnictví eh, by otázka zněla, zda byste byl ochoten eh, vrátit se eh, k tomuto principu, eh, respektive zavezl také do jiných textů či směrnic, které už existují a možná tak, aby zazněl jasněji ve směrnici o prodeji tkání z roku 2004. Já bych to řekl takto. Já eh, bych byl velmi otevřený eh, veškerým eh, návrhům expertů, jako jste vy, abychom prostě udělali cokoliv je možné, abychom zakotvili a chránili tyto principy. A abychom byli konzistentní, poněvadž to je také, eh, také velmi eh, důležitá věc. Čili my skutečně musíme zajišťovat, abychom byli konzistentní horizontálně, eh, konzistentně uplatňovali principy, které vyhlašujeme. A spolehám na, také na vás. Děkuji. A nyní tady nemáme nikoho od nezařazených, takže Horst Schnellhardt jako další. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit velmi spokojenost k tomu, co jste řekl v souvislosti s klonovanými zvířaty, ale já bych byl rád, eh, kdybyste přeskoumal eh, to, že ten, eh, to, co nám chcete, chcete předložit, že to mm, nebude zpráva, ale návrh. Eh, my už od roku 2006 eh, tady máme mm, návrhy a podařilo se také díky eh, přechodným opatřením celkem hladký náběh. Přesto ovšem bude nutné určité přechodné lhůty prodloužit až do roku 2013. Tak já ovšem si myslím, že to není úplně dobré, ale chtěl bych se vás zeptat, že vzhledem k těm prodlouženým lhůtám, Eh, do roku 2013, jste ochoten spolupracovat s parlamentem, přeskoumat s parlamentem, že by, zda by se to mohlo změnit, zkrátit. A druhá otázka, jak se vyrovnat s nedostatkem eh, léčiv pro zvířata, s jakým se potýkají loňský rok, a abychom to tedy konečně po dlouhé době vyřešili. What we will be doing to, co budeme dělat v oblasti eh, klonování zvířat, bude, že se soustředíme na tuto otázku, zjistíme, zda ty různé pohledy zde převládají a také horizontálně. Zda to tedy zda je možné zde získat určitý globální pohled a položíme na stůl materiál k diskusi. A nemyslím si, že bychom rozhodli předtím, než bychom s vámi zavedli jednání na toto téma. Má zásada je vtáhnout parlament do procesu rozhodování co možná nejdříve v celém procesu. A chci radši s vámi jednat o politice, než že bych ztrácel čas eh, bojem s vámi o politických otázkách. Tady musíme skutečně pracovat společně a proto úroveň či obsah dokumentu musí být pečlivě zvážena, abychom mohli plodně zem k obsahu dokumentu jednat. Je třeba mnohem větší pružnost v jednotlivých eh, stanoviscích. A tímto způsobem dospějeme k eh, lepší, snadnější dohodě. U veterinární lékařství musíme být velmi obezřetní. Já bych zmínil antimikrobiální rezistenci a tady bychom měli být velmi opatrní, aby normy pro rezidua veterinárních léčiv eh, u zvířat eh, byla pečlivě eh, kontrolována. Děkuji, pane Dali. Rád bych se ale ještě jednou věnoval své druhé otázce. A to jsou nařízení o genet- o geneticky upravených organismech. Máme zde prodlouženou lhůtu do roku 2013, ale to není řešení. Já bych vás poprosil, abyste prověřil po, následující postup, abychom zde mohli předkládat kosmetické úpravy, které zatím komise odmítala. Možná, že byste se mohl vyjádřit ještě k tomuto. I don't know whether you talk, talking about an Nevím, zda hovoříte o zkouškách na zvířatech. Nehovořím o platné ustanovení od roku 2006. O hygienické ustanovení. Popravě řečeno, u této legislativy je třeba, abych se na to podíval podrobněji, než vám poskytnu odpověď. Děkuji, Anja Weisgerber. Vážený pane Dali, já mám otázku, která se týká politiky v oblasti potravin. Cílem evropské politiky na ochranu spotřebitele by mělo být, abychom měli zodpovědného a schopného spotřebitele se rozhodovat. V minulých měsících se ale stále častěji objevují zprávy o napodobeninách potravin, které mají ušetřit náklady. Abych zde jmenovala příklad, je to například pěnová šimka a tak dále. V rámci nařízení o označování potravin by zde měla existovat povinnost označovat takové potraviny, abychom uchránili spotřebitele před klamem. Spotřebitelé by měli vědět, co je obsaženo v potravinách, které konzumují. Zahájíte nějakou iniciativu k lepším označování potravinových náhražek? Podpoříte takové iniciativy? Byla bych vám děčná. My position on... Mé stanovisko u imitací je, že se jedná o podvod. A proto jsem přesvědčen, že musíme udělat maximum, skutečně naše úplné maximum, abychom zajistili, že naši spotřebitelé nebudou podváděni. Nemohou si myslet, že něco kupují, když vlastně kupují něco jiného. Mohou si myslet, že si kupují něco, co bude pro ně prospěšné a ve, skutečnosti je to pomalu zabíjí. A já budu velmi rázně postupovat, abych zajistil, že existuje řádné označování v této oblasti. Děkuji, to byla zcela jasná odpověď a ještě se k tomu vrátíme. V této souvislosti mám ještě jednu otázku týkající se zodpovědného a schopného spotřebitele. O spotřebiteli už jsme hovořili. Moje otázka je, podpoříte návrh který by se týkal evropské databáze nebo možná mezinárodní databáze, která by informovala o možnostech léčit určité nemoci, tedy týká se to pacientů. Takže podpoříte takovou tu databázi. Myslím, že pro pacienty a spotřebitele by to byly důležité informace. Na internetu již jich máme dostatek, ale nejsou dobré a ten systém není kontrolovaný. Paní Vajsky, ta dodatečná otázka se musí vztahovat k té první otázce, takže pane Dali, nemusíte odpovídat a dostáváme se dále k paní Kristel Šaldemoz. Já tak for to. Det er Herr Dali, já... Ano, jsem zde, pane komisaři. Domnívám se, pane komisaři, že to, čem zde hovoříme, se týká řádné ochrany spotřebitelů. Znamená to, že můžete slíbit evropským spotřebitelům, že až předložíte legislativu v oblasti spotřeby v Evropské unii, žádný evropský spotřebitel nebude zapomenut a že všichni spotřebitelé se budou cítit eh, zahrnuti v oblasti legislativy o spotřebitelských otázkách. Dokážu si představit, že jste zastáncem minimální harmonizace, případně maximální harmonizace. Jaké je vaše stanovisko tedy v tomto směru? Pro co se přikláníte? To je vlastně otázka práv spotřebitelů a směrnice o právech spotřebitelů, která přešla do portfolia paní Redingové. Ale pokud jde o minimální nebo maximální plnou harmonizaci, já myslím, že o tom se vede velký spor a můj názor by byl, že třeba zde postupovat obezřetně. Harmonizace, jak už jsem řekl, je ve znamenání konzistentnosti. Nemohu říkat jednu věc o jedné věci a mluvit jinak jinde. Musíme být konzistentní v našem uvažování. Pokud věříme ve vnitřní trh a věříme, že určité požadavky, zejména v oblasti práv spotřebitelů, jsou významné pro vnitřní trh, musíme postupovat tak, abychom vnitřní trh maximálně harmonizovali. A jak už jsem řekl, otázka norem není otázkou vyjednávání, podle mého soudu. Není to není to otázka, co získám a co poskytnu, ale jde o správnou míru norem v tom, co evropský spotřebitel očekává, ať je to ve Finsku, v Bulharsku, jaká úroveň norem, jakou úroveň norem poskytneme spotřebitelům. A jsem přesvědčen, že musíme být eh, připraveni naslouchat tomuto konceptu. A když hovoříme o nabitých právech a v současnosti spotřebitelské organizace se zabývají těmito otázkami, to je demokratický proces v jedné zemi. A na druhé straně celá řada užitků pramení z jednotného trhu. A je třeba tyto věci zvažovat. A mělo by to každopádně být na stole k diskusi. Jaké jsou výhody jednotného trhu? Já vím, ikke, om jeg blev rigtig meget klogere på det her. Mit spørgsmål gik faktisk ikke på forbrug. Nemám vlastně více informací, nejde o směrnici ochranu spotřebitelů. Já mluvím o návrhu vaší legislativy v tomto směru, vašich návrhů. Předložíte návrh, který půjde směrou úplné harmonizace nebo minimální harmonizace. Ale já tomu rozumím tak, že někteří spotřebitelé v Evropě bohužel nebudou těžit z nabitých práv. Z práv, kterých již nabili. Pokud mám rozhodnout o legislativě, která ovlivní vnitřní trh a o otázkách, které budou důležité pro spotřebitelský trh, budu spíše řešit tyto otázky v prospěch jednotného trhu. A myslím si, že touto cestou prospěje dlouhodobě spotřebitelům. Pokud půjde o harmonizaci, tak rozhodnu o harmonizaci. A to jsou, jak jsem přesvědčen, otázky, kterým občas jako politici čelíme. To jsou, tady pracujeme s různorodým společenstvím, kde se lišil politický vývoj v každé zemi a čelíme situacím, kde je třeba udělat kompromis, abychom dospěli k řešení, které bude prospěšné pro všechny v pravém slova smyslu. Pokud si myslíme, že vnitřní trh je prospěšný, tak eh, můžete vlastně o něco přijít na jedné straně a můžete získat dostupnost jiných produktů za cenu, která přímo dostupná pro ně není. A musíme to vzít v úvahu a nemůžeme pouze tvrdit, že je, se to týká jenom jedné otázky nebo jedné věci. Čím překvapil? Děkuji, pane předsedo. Eh, vy jste, eh, tedy my jsme, eh, patříme tady k největším importérům potravin. My máme velmi vysoké potravinové standardy, zdravotnické standardy. Jak chcete zajistit to, aby dovážené potraviny, jestliže nejsou pod jestliže nejsou vyráběné dovážené zboží do stejné úrovně ochrany, je to pod vás férové, jak budete bojovat za naše standardy na úrovni VTO a e, pokud se týče vysokých e, nákladů na e, krmeva, je to tedy problém, budete se snažit toto nějakým způsobem legislativně snížit a pokud se týče dováženého masa, zejména hovězího, eh, zajistíte třeba, aby tamnější dobytek, který v jiných zemích eh, byl elektronicky sledován tak, aby eh, dovážené maso bylo bezpečné. No tak já mám jenom dvě minuty na odpověď. Já v podstatě budu opakovat to, co jsem už řekl. Základní princip spočívá v tom, aby potraviny, ať už je to ovoce nebo brazilské hovězí, aby odpovídalo standardům, jaké vyžaduje Evropská unie. Já bych, no já ještě eh, mluvím v kondicionále, poněvadž nejsem komisařem, ale já bych neakceptoval to, aby jakékoliv potraviny, jakéhokoliv typu, které se dostane do Evropské unie, bylo nižší kvality, splňovalo naše standardy, které platí pro naše výrobce. Já vím, že když se hovoří o třeba brazilském hovězím, tak pravda je taková, že FAO certifikuje Eh, místa, farmy, eh, z nichž je povolen export brazilského vězího do Evropy. A jestliže eh, tyto farmy jsou certifikovány, jakože splňují naše standardy, pak samozřejmě mohou dovážet do Evropy. A o tom tady. A pokud se týče elektronického označování ovcí, jak víte, tak to je teď nově fungující eh, systém od 1. ledna. A toto bylo eh, Toto už de facto v jiných eh, zemích nějakou dobu funguje, ale dá se říci, že tato směrnice už je tedy implementována. A jestliže tam eh, vidíme nějaký vývoj, tak eh, samozřejmě se můžeme zaměřit na důsledky, ale zatím eh, pozice je taková, že směrnice o označování ovcí se plní a že je to politika, se kterou pracujeme. Děkuji a slovo má Martin Heusling. Pane Dali, pan Barroso navrhl, že by v členských státech bylo přenecháno rozhodnutí o e, pěstování těch geneticky upravených organismů. Myslíte si, že je to správné rozhodnutí? Chcete tímto rozhodnutí převzít vzdát se zodpovědnosti za konflikty a škody v této oblasti. Eh, druhá věc, parlament je schop eh, zajedno v otázce osiva. Eh, mohl byste se připojit k postoji parlamentu v otázce osiva? A jste pro nulovou toleranci proti geneticky upravenému osivu? Again on this subject, um, uh, tak pokud se týče tohoto tématu, zase za těch pár týdnů, co se e, eh, zabývám e, eh, touto tématikou, tak e, myslím, že tady je rozmanitost názorů. Rozhodně zde nepanuje jednota a Eh, dokonce i zde v parlamentu jsou ty pohledy velmi odlišné. A já si myslím, že tady nás čeká tedy ještě velmi dlouhá intenzivní debata. Já věřím, že tady se bude jednat o geneticky modifikovaných organismech. Já budu naslouchat, budu také s vámi diskutovat o záležitostech týkajících se geneticky modifikovaných organismů a snad budeme schopni poměrně rychle dospět k rozhodnutím. Máme tady určitou úroveň eh, nejistoty, možná vysokou úroveň nejistoty a to nikomu a ničemu neprospívá. Čili já myslím, že tady skutečně bude třeba tuto tématiku řešit poměrně rychle a navrhnout eh, proveditelná, bezpečná řešení. Že bezpečná, poněvadž bezpečnost je na prvním místě a aby to bylo tak, aby tato řešení byla také přijatelná jako v podstatě správná cesta. Děkuji, dostáváme se k pátému okruhu a jako první Christopher Fjeln. Děkuji, pane Dali. Já velice rád slyším, že chcete eh, posilovat možnost rozhodování u spotřebitelů tím, že budou mít více informací a já eh, vím, že tedy eh, chcete podobně posilovat postavení pacientů. Pokud to budete činit, musíte počítat s velkým odporem z mnohých členských zemí. Ovšem je třeba tady být opravdu pevní, zejména u možností eh, léčení chronických eh, chorob. Ta může být otázka eh, života a smrti. A proto Evropský parlament se snaží vyvíjet tlak už 8 let. A vy jste řekl, že vy chcete prověřit celý ten balíček, který to, což, co bylo dosaženo. A zajímalo mě, co tím konkrétně myslíte. Ale souhlasím s vámi v tom, že ten eh, méně kontroverzní část toho farmaceutického balíčku eh, by neměla čekat, až se vyřeší kontroverze v jiných částech. Takže opravdu neměli bychom to nechat eh, zdržovat dále, než je nutné, déle, než je nutné. Já jsem v politice už mnoho let a zastával jsem funkce, v níž jsem musel zastávat velmi obtížná stanoviska také v mé zemi. E, třeba daňové oblasti, když jsem byl ministrem financí, e, liberalizace ekonomiky, když jsem zodpovědný za finance a hospodářství a řada dalších věcí na Maltě. Bohužel e, v takovýchto pozicích. Eh, dělat si nepřátele je prostě součástí práce. To prostě není něco, čeho bych se lekl nebo co by mě vykolejilo. Já prostě vím, že spousta věcí, která jsou nutná, které jsou nutné pro spotřebitele, tak eh, tím si prostě nadělám nepřátele. Ale jakmile člověk ví, že jde správným směrem, tak eh, já jsem přesvědčen, že prostě musí pokračovat. Pokud se týče toho přeskumu návrhu eh, o informacích pro pacienty. Já zatím nevím, jak to dopadne. Já skutečně čekám na ten posudek, takže tady bych vás prosil o trpělivost. I am, I am patient to a very long... Ano, já jsem velice trpělivý, ale mě zajímá, proč vlastně to chcete přeskoumat, jestli byste to mohl vysvětlit, poněvadž já tomuhle nerozumím, tomu bych chtěl porozumět. A já jsem velice rád, že zde máme komisaře ochotného bojovat. To potřebujeme. A já eh, doufám, že pokud skutečně budete chtít bojovat zde, takže eh, výsledkem nebude pouze nejmenší společný jmenovatel. Tenhle výsledek dostáváme velice často a já doufám, že vy budete skutečně ochoten držet se svých pozic a bojovat. Ale ještě jednou, prosím, proč chcete přeskum toho, co bylo dosaženo? V tomto přeskumu my chceme zajistit, aby, eh, aby byla jasnější hranice mezi informacemi a reklamou. To je velmi důležitá věc. Nechceme Eh, riskovat to, že by lidé eh, prostě v okamžiku, kdy jsou zranitelní kvůli nějaké chorobě, onemocnění, aby v této chvíli eh, byli nuceni nakupovat co si, co jim nepomůže. Čili tady musíme být velmi opatrní a musíme trvat na tom, aby zde byla velice jasná, pevně definovaná linie mezi informací a reklamou. A pak je třeba eh, se ujistit o tom, co vlastně jsou ty informace, které potřebuje pacient. Eh, z hlediska pacienta je třeba to brát. Já osobně se obávám, že by mohla nastat situace, kdy lidé, kteří se musí rozhodovat o svém zdraví bez konzultace, řekněme, s lékařem, s odbornou radu, ehm, tak eh, prostě to, by, to je situace, která by mohla být velmi nebezpečná. Takže proto to chceme jasně odlít. Děkujeme kolegyně Estrela. Dali. Děkuji, pane předsedo. Pane Dali, Kompetence Evropské unie v oblasti zdraví, zdravotnictví jsou velmi malé, ale Lisabonská smlouva nám umožňuje zahájit aktivity v oblasti specifických chorob. Jaké jsou nemoci, ve kterých vidíte základní kameny této naší strategie, těch našich aktivit? A protože nemohu položit další dodatečnou otázku, byla bych vám vděčná, kdybyste rovnou řekl, jestli k tomu bude patřit také revma těmto nemocem. The opinion that I have formed... Mé dosavadní stanovisko je, že bych se chtěl soustředit na faktory determinující zdraví spíše než na konkrétní choroby. Vzhledem k omezeným zdrojům, kterými disponujeme, si myslím, že je velmi důležité zajistit, že budeme řešit eh, příčiny chorob. Nejsem eh, lékař a nechci zde poskytovat určitá stanoviska, ale existují zdravotní determinanty, které jsou průřezové. Pokud jste obézní, tak to souvisí s rakovinou, může to souvisit s kardiovaskulárními chorobami. A proto soustředit se na konkrétní choroby by znamenalo příliš krátkodobý a zúžený výsledek. Přičemž výsledky u zdravotních eh, determinantů, u faktorů ovlivňujících zdraví, budou mnohem širší a povede to k větší rovnosti z hlediska zdraví, protože tady jsou výsledky mnohem dosažitelnější v souvislosti se současným, současným léčebnými postupy je to cesta, kde my jako komise i jako parlament, kde budeme spolupracovat, kde tady můžeme dosáhnout mnohem více společně ve všech zemích Evropy, prosazovat boj u zdravotních determinantů. Děkuji. I když samozřejmě máme akční programy k potírání rakoviny a jiných nemocí, ne přímo k revmatickým chorobám, ale to ještě, k tomu ještě může dojít. Slovo má Hajdar Vile. Děkuji. Pane Dali, vy vždy zdůrazňujete model informovaného spotřebitele a žádné vynucování. To je pěkné, ale eh, já bych chtěla nějaký systém dohledu, kontroly. Mnohé členské státy jsou v této oblasti velmi málo aktivní a potom poslední balíčku v této oblasti prohlásili, že budou více aktivní. Co děláte, abyste eh, zvýšili dohled v této oblasti a abyste informoval spotřebitele o nebezpečném zboží a hračkách. Dále je otázka, zde otázka transparence. V komisi je řada vnitřních výborů a velmi málo víme, kdo v těchto výborech zasedá a s kým se komise radí. Jste připraven poskytnout zde více transparence a zveřejňovat pravidelně výsledky výborů, činnosti výborů. Dále bych mě ještě zajímala otázka eh, výborů komise. Složení těchto výborů není vyvážené. Eh, v těchto výborech je málo zástupců malých středních podniků anebo dalších svazů. Uděláte něco pro to, aby tyto výbory pro normování měly lepší vyváženější složení? I will be going into all these issues. Eh, já se tím vším budu zabývat, eh, abych zajistil, že to eh, cokoliv tady dáme eh, nebo zavedeme jako nástroje, aby to fungovalo, ať už to standardizace nebo cokoliv jiného. Pokud tady máme eh, něco, co prostě není objektivní, tak musíme zjistit, v čem je ten problém, protože potřebuje objektivní pozice. A to tež se týká transparentnosti. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie to je vlastně všechno o transparentnosti. A tento princip tedy musíme uplatňovat skutečně konsistentně ve všem, co činíme. Samozřejmě, že eh, to není všechno úplně eh, stoprocentní, můžete být transparentní, ale v podstatě eh, může, mohou nastat situace, kdy je třeba určitá důvěrnost pokud se týče sledování dohledu, to je otázka budování kapacit v členských zemích a zajišťovat to, aby ta kapacita byla na požadované úrovni. A hovořím tady o kapacitách jak v lidských zdrojích, tak také eh, technické prostředky technologické prostředky a také eh, pouze týče úrovně lidských zdrojů, které eh, jsou zde použity. My eh, jako komise bychom nechtěli to všechno sledovat, hlídat sami. Chtěli bychom, aby si to dělali členské země, ovšem, aby měli dostatečné kapacity ještě bych se ráda zeptala na ty výbory pro normování. Máme zde řadu směrnic, které fungují na určitém základě. A poslední směrnice, kterou jsme revidovali, byla směrnice o hračkách. Ale my jako parlament máme velmi málo informací po to, o tom, co se stane poté, když nějaká směrnice vstoupí v platnost. Například máme závazek, že bude více zohledněn hluk nebo například aromatických látek, které způsobují alergie a výsledky uplatňování této směrnice jsou nám velmi smálo. Měli bychom vědět, jestli je uplatňován princip good approach a zajímá mě, jak chcete zapojit parlament do těchto činností, aby práva činnosti parlamentu byla posílena a neoslabena. Whenever a, a... Kdykoliv podnikáme určité kroky, například hračka, jak jste řekla, také dalším krokem je eh, stanovit standardy. A my tedy eh, vlastně žádáme od EFSI, aby eh, tyto standardy pro nás stanovila. A my potřebujeme pro EFSA také určité prostředky, tak, aby se mohly plnit požadavky, na kterých trváme. My všichni potřebujeme rychlé rozhodování, Eh, rozhodování, které bude adekvátní a které bude spolehlivé, co nejspolehlivější. Takže mm, jsou to organizace, které nám pomáhají, proto bychom je měli řádným způsobem eh, financovat. Pana, paní Emma McClarkin. Yeah. Okay, my, my question touches on the... Moje otázka se týká eh, spotřebitelských informací o potravinách. Jakmile tento návrh prošel, nebo jakmile projde, tak eh, na etiketách budou všechny potřebné informace, aby se spotřebitelé mohli skutečně rozhodovat o tom, co chtějí eh, nebo nechtějí jíst. Také nutriční profil tam bude. A pokud se týče označování potravin, tady by neměli být občané přetěžováni příliš složitými informacemi, které stejně nebudou srozumitelné. Jak tedy chcete eh, uvést věci do určité rovnováhy, eh, tak aby fungoval trh a tak, aby byla ochráněna svoboda výběru? ve všech iniciativách, kterých eh, se ujímáme v označování potravin, já myslím, že komise se nikdy nevydávala cestou zákazu eh, uvádění nějakých druhů potravin eh, na trh. Já myslím, že ta volba tady hm, trvá, tady zůstává. Spotřebitelé mají na výběr. Pokud tedy jde o to, aby pokud chtějí informace, tak si je najdou. A teď otázka je, jestli oni ty informace skutečně chtějí. Čili my musíme naléhat, jakoby lobovat u našich spotřebitelů, aby skutečně se pídili po informacích. Jakmile e, informace chtějí, tak další otázka je, jestli e, jsou tyto informace e, také k dispozici. Eh, jestli jsou také čítelné nebo nečítelné, že o tom jsem tady hovořil. Ale musíme jít ještě dál. Nejde na, nebo nemůžeme se zastavit tam, spokojit s tím, že budeme mít jenom eh, vyrovnané informace, vyvážené informace eh, na etiketách. Otázka je, jestli spotřebitelé se v nich vyznají, jsou dostatečně informovaní, vzdělaní, aby Eh, byli schopni rozluštit tyto informace. Musíme zajistit, aby informace na tom balení potravin byly pro ně srozumitelné. A já myslím, že toto je ta cesta. Je třeba, aby byly inteligentní etikety, dostatečné, čitelné a aby eh, spotřebitelé byli schopni využít těchto informací. Děkuji vám. E, e, nyní k alkoholu. Prosím. Mě by zajímalo, e, my jsme o tom v roce 2012, tady máme nějaký cíl proti alkoholu. My tedy možná, jestli bychom se měli spíše soustředovat na vzdělávání spotřebitelů, než na další a další informace. Čili Eh, v podstatě jak vy k tomu budete chtít přistupovat k problematice potíží s alkoholem. Tak já eh, o tom mohu eh, hovořit z vlastní zkušenosti ministra zdravotnictví na Maltě. Já jsem přesvědčen, že zneužívání alkoholu je třeba eh, se tomu čelit, to postavit tomu čelit eh, informacemi. Kromě toho je třeba eh, mít ještě další taková jakási kontrolní opatření, například alkohol za volantem, testování. To je věc, kterou, na kterou budeme muset naléhat, eh, abychom dosáhli toho cíle a to čím dál tím víc. Čili eh, ne, nehovoříme o tom, aby lidé nespotřebovávali alkohol, ale by ho nezneužívali. A proto si myslím, že eh, toto řešení je tedy Eh, spočívá tedy eh, v informování na etiketách, ale mm, prostě musíme, musí nás taky napadnout něco nového. Děkuji, bylo to na hranici jako doplňující otázka, ale aspoň jsme slyšeli něco o alkoholu. Další eh, promluví Marit Paulsen. Děkuji, pane předsedo. Pane Dali, vy jste obdržel portfolio komise, které je bez pochyby nejvlivnější z hlediska občanů. A já se chci zmínit o jedné velmi vážné otázce, která narůstá. Mikrobiální rezistence u antibiotik. Máme tu celou řadu velmi nebezpečných bakterií, které jsou rezistentní vůči všem antibiotikům. A to je nesmírně závažná otázka. Hovoříme o různých léčivých přípravcích, existují příslušné studie a domnívám se, že nevíme, která antibiotika jsou předepisována, kde jsou předepisována. A domnívám se, že tyto údaje jsou klíčové. Také se, to jedná, také se jedná o zvířata. Je třeba pochopit, že pokud bude zdraví zvířat lepší, i lidské zdraví se zlepší. Naprosto souhlasím jak s úvodem, tak s prohlášením, že potřebujeme zdravější zvířata, která nám poskytnou zdravé potraviny. A budeme usilovat o toto a je to v návaznosti na práci z minulosti naše složky velmi intenzivně pracovaly na vytvoření vlastních norem v oblasti reziduí léčivých eh, přípravků v potravinách a na ověřování obsahu reziduí v konečných produktech. To je oblast, na které pracujeme, oblast, kde bychom měli postupit ku předu směrem k míře preskripce. To je oblast, popravdě řečeno, zatím nemohu do hloubky věci posuzovat, ale budeme spolupracovat eh, s výborem Agri, pokud jde o oblast živočišné produkce, protože tady jde také o řízení živočišné produkce. No, tím, se dostáváme k poslednímu kolu otázek a promluví odbornice z ECR Marina Jana Kukadis. Prosím, máš slovo. Směrnice o přezaneční zdravotní péči uvádí, že dojde k harmonizaci předpisů v Evropské unii v oblasti zdravotnictví a v nedávném případě jeden členský stát umož, umožnil, aby byla vykonána lékařská praxe ve, ve Spojeném království pro osobu, která nemluví anglicky. Jak chcete zajistit, aby současné návrhy nebyly pouze rozumné, efektivní z hlediska nákladů, a proveditelné, ale aby také zaručili maximální míru bezpečí pro pacienty. Musím zajistit, zda tato konkrétní otázka se týká eh, více mm, portfolia mezinárodního obchodu, pokud jde o konkrétní kroky, ale co se týče poskytování zdravotní péče a profesionálních zdravotníků, tak to je v naší kompetenci. A musíme být opatrní, abychom spolupracovali s, horizontálně s dalšími komisaři, abychom zajistili bezpečnost pacientů. Nikoli pouze uvažovat, uvažovat o trhu a o základních ekonomických eh, principech volného pohybu a poskytování služeb, ale také o velmi důležité otázce norem, které jsou požadovány v oblasti bezpečnosti. Děkuji. A nyní Michel Rivazi. Děkuji, pane předsedo. První poznámka, já mám radost z toho, že konečně se léky vracují do DG Sanko a nikoli, pro, nikoli tedy nejsou v kompetenci DG Průmysl. Já se chci vrátit eh, k Řízení vakcinace proti eh, chřipce AH1N1. Celá řada aktualit ukazuje, že v jednotlivých zemích došlo k eh, obrovskému plítvání prostředků u viru, který se ukázal jako poměrně benigní. A druhá věc, eh, celá řada otázek vlastně položila problém střetu zájmu mezi evropskými institucemi, mezinárodními institucemi a farmaceutickými výrobci. A má otázka tedy je, jak posílit objektivitu a nezávislost eh, našich institucí, ať už jde o Evropskou agenturu pro Středisko pro ochranu infekčních chorob, vůči tedy farmaceutickým výrobcům. Bez pochyby se tím musíme zabývat. Musíme vyhodnotit současnou situaci a potom musíme zajistit, jaké kroky jsou žádoucí, abychom zajistili stejné poskytování služeb pro občany. Je třeba vyvažovat potřeby silného, mít silný farmaceutický průmysl a potřeby pacientů, kteří jsou na první místě. Nemůžeme obětovat zájmy pacientů. A to z žádného hlediska. Ale zájmy farmaceutického průmyslu by měly být identické se zájmy pacientů. A v tomto směru si myslím, že je důležité, abychom měli vyvážený pohled na to, co se děje. Samozřejmě, interakce v této oblasti je tak četná. Je tolik věcí, o kterých můžeme hovořit s farmaceutickým průmyslem, o prioritách. Samozřejmě nemůžeme jim nic nařizovat, ale je možné jim ukázat, jaké jsou naše pohledy z hlediska pacientů. A jaký typ výzkumu by například měl probíhat? A v těch oblastech, o které jste hovořila, skutečně máme mnoho práce před sebou. Děkuji. Další Antonia Parvanova. Thank you. Mr. Dali, uh... Děkuji. Pane Dali, eh, Vy jste v písemných odpovědích eh, se velice jasně zavázal, že budete eh, přicházet s praktikami proti falšování farmaceutických produktů. Měli jsme tady velice živou debatu o směrnici proti falšování léčiv a ukazuje se, že eh, se vlastně týká jenom asi 1% lékáren a e, praxí. E, budete e, se zabývat těmito praktikami, zejména tedy paralelní obchod a internetový obchod? Jak jsem už řekl v těch písemných odpovědích, já myslím, že padělání zboží je prostě nebezpečné pro spotřebitele. A je to také nebezpečné pro inovace zde v Evropě, které tolik podporujeme. Eh, normálně není eh, těžké eh, zakročit do toho segmentu offline, řekněme, to znamená lékárny a podobně, poněvadž ta fyzická práce ta je kontrolovatelná snáze. Já jsem ti odpověď odpovědi také uvedl, že učiním vše proto, abych zajistil to, aby eh, stejná úroveň kontrol eh, jako offline platila také online, protože víme, že eh, padělání se většinou tedy většinou zneužívá internetu. Vytvořit si webové stránky to stojí velice málo a můžete tam tedy třeba prodávat cokoliv chcete. Je to obtížné, eh, má to mnoho komplikovaných eh, úhlů pohledu a nejenom tedy jde o problém eh, cenzury nebo zasahování do poskytování informací na internetu. Já určitě eh, toto budu ve sboru komisařů eh, prosazovat, abychom se tím zabývali. Většina těchto praktik eh, souvisí s organizovaným zločinem. Máte v úmyslu spolupracovat více s kolegou pro zodpovědným za vnitro a spravedlnost, a e, třeba také elektronické zdravotnické služby, e-doktoři a podobně. E, chcete se zaměřovat i na toto? Já si myslím, že toto jsou směry, kudy se vydat musíme. Já myslím, že je to důležité, že tady musíme pracovat e, s maximálním nasazením proti organizovanému zločinu a že tato toto poskytování zdravotnických eh, rad a instrukcí na dálku, to skutečně je problém a tady budu muset spolupracovat velice úzce s jinými komisaři. Nyní Judith Merkes. Zde nalevo od vás, pane Dali. Evropa se snaží vyrovnat se stárnutím obyvatelstva a eh, to přináší problémy. Demografická změna ovšem se příliš nepromítá do evropské zdravotnické politiky. Co s tím budete dělat? Je to pro vás priorita? Měli bychom mít evropskou politiku, nebo bychom to měli ponechat členským zemím? Jak chcete zajistit stejnou úroveň zdravotnické péče v Evropě a také zajistit to, aby ti stárnoucí, stárnoucí část populace, <coughs> pardon, eh, aby eh, měli stejnou úroveň eh, zdravotnické péče. A druhá otázka, která není povolená, přeprava zvířat. Můžete k tomu něco říct? Stanutí populace to je demografická realita a já souhlasím s tím, že eh, se to řádně nepromítá do politik, které zde v Evropě máme. A já mám v úmyslu toto eh, označit jednu oblast eh, z jednu z oblastí, kde budeme muset velice intenzivně pracovat. Poněvadž stárnutí to není jenom otázka péče o stárnoucí populaci, ale také o kvalitu života, jakou tito lidé mohou vést, o pocit, aby tedy neměli pocit, že eh, jsou závislí na jiných lidech. Eh, tady to je daleko širší problematika, než eh, jenom říci, že bychom měli mít určité Eh, určitá léčiva. Třeba máme samozřejmě specifické léky proti Alzheimerovi, proti demenci a tak dále. Čili to jsou věci, které eh, můžeme mm, trošku podporovat. Ale jde o to, abychom mohli žít déle a celou dobu, pokud možno, zdravěji. O to jde. A to, jestli by to měla být politika národní nebo evropská, Tady, já myslím, že tady bude třeba eh, o tom více pouvažovat. Asi to bude záviset na eh, tom, s jakými řešeními přijdeme. Z eh, iniciativy, opatření, o jakých budeme uvažovat. A ono se to také týká mobility, poněvadž péče o seniory, to je velmi důležitá věc. Já jsem se tím zabýval rok a půl, možná skoro dva roky na Maltě. Není to jednoduché a je to opravdu tíživé. Jestli mi dáte minutku ještě k přepravě zvířat, pane předsedo. I tím se budeme zabývat, tedy těmito směrnicemi, ale jak jsem řekl, zajistěme nejdříve Eh, abychom řádně vynucovali to, co už platí. Máme jistě, eh, naprosto jasnou představu, čeho chceme docílit. A já myslím, že tady eh, s parlamentem nebudou mít problémy. A já myslím, že pohoda zvířat nám také leží na srdci. No děkuji, poněvadž to i nám leží na srdci. A já Věřím, že budeme spolupracovat a že poměrně rychle. Já doufám, že snad budete k tomu moci eh, říct nějaké jakési cílové představy. A e, já eh, se chci zeptat ještě toto. Jestliže stárnutí obyvatelstva je celoevropská záležitost, jakým způsobem to, to chcete prodat v radě? Tak ještě k té eh, přepravě zvířat, tak tady budeme se skutečně snažit eh, o dosažení výsledku co nejdříve. Eh, jsou tady různé priority a mm, pohoda zvířat pro nás bude mezi těmi prioritami velmi vysoko. Já jsem neřekl, že to je evropská odpovědnost stárnutí populace. Já jsem řekl, že eh, toto si budu muset ještě více promyslet a budeme muset, skutečně bude na konkrétních opatřeních záležet na tom, kde bude ta kompetence. Poslední slovo, v tomto kole je, má muž a to je Richard Zibel. Myslím, že nemám poslední slovo, protože, ale předposlední, protože doufám, že pan komisář nám ještě podá nějakou závěrečnou řeč. Pane kandidáte, vy jste odpověděl na řadu otázek, ale mě by zajímalo, co si myslíte o spolupráci s parlamentem a obzvláště s výborem pro životní prostředí, protože, jak víte, Evropský parlament je vlastně jediným parlamentem, který jediným, jednou institucí, kterou musíte brát vážně, ale vlastně nejsme žádným typickým parlamentem. Eh, odstupující komise eh, za poslední funkční období využila parlament ke konzultaci pouze sedmkrát, eh, když jsme měli kvalifikovanou většivu. většinu. To je podle mého názoru velké zklamání. Jak se budete chovat v kolegiu komisaří? A hlavně důležitá otázka. Přijdete k nám do výboru pro životní prostředí, když budete plánovat větší legislativní kroky, abyste se s námi poradil? Chcete využít toho práva, které tedy nyní máte, anebo ne? Já už jsem měl možnost říci, a já to zopakuji, protože jsem o tom přesvědčen, že mým cílem je za vámi přicházet co možná nejdříve v rozhodovacím procesu, aby váš příspěvek byl zahrnut co nejdříve do procesu. Řekl jsem, že budu radši s vámi hovořit o politice, než bych se s vámi hádal o politice později. A já chci předložit eh, politiky, které budou již eh, probrány mezi námi v parlamentu. A chci vám slíbit, že tomu budu věnovat veškerý potřebný čas, abych mohl absolvovat tento proces jednání s vámi. Vím, že má předchůdkyně přicházela do parlamentu ještě předtím, než provedla nějaké zásadní veřejné prohlášení. Já myslím, že to je pozitivní, protože, jak už jsem řekl, považuji vás za zástupce svých voličů a veškerá oznámení jsou oznámení pro naše voliče a je správné, aby jste se to dozvěděli vy a skrze vás voliči. Takže to je konec eh, těchto otázek a odpovědí. Děkuji vám za účast. Eh, všem vám, kteří jste kladli otázky z výboru Agri, Imko a Envy. Byl to velmi široký pohled, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí. A to jsou všechno významné otázky pro občany. Vidíme, že pan Dalí má 20-leté zkušenosti v politice, vycítili jsme to z jeho odpovědí a uspořili jsme mnoho času koncizními odpověďmi. A byl byl to neustálý souhlasný potlesk Dagmar Rodberen, takže to je asi pozitivní k tomu, co jsme slyšeli. Vedli jsme toto společné slyšení a Malcolm Harbour vás chce také oslovit, než pan Dali přednese závěrečné slovo. Malcolme, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci vám poděkovat jménem členů výboru pro vnitřní trh na ochranu spotřebitelů za to, že jste nás přijali velmi vřele. A spolupráce s vámi byla velmi plodná. Chci poděkovat eh, deseti členům našeho výboru, kteří položili otázky. A zejména chci zdůraznit to, co řekl pan Dali v odpovědi na otázku paní Gebhardt. Domnívám se, že jedním z nejdůležitějších aspektů pro nás je, že budete zástupcem spotřebitelů v komisi. My máme velmi, měli jsme velmi dobrou spolupráci s vaší předchůdkyní, s paní Kunevou. A vztah eh, mezi námi a komisařkou byl klíčový. A my jsme také strážci rozpočtu pro programy pro spotřebitele. A to je také ve vaší kompetenci z hlediska příspěvku pro spotřebitelské organizace. Myslím, že bylo velmi užitečné, že jsme slyšeli tento jasný názor a vaše ubezpečení o vaší úloze jakožto strážce zájmu spotřebitelů. Pro můj výbor to bylo dnes zásadní a za to vám tedy děkuji. Děkuji, Malcolm Mehabe a pane Dali. Pokud chcete využít svě, svých pěti minut pro závěrečný komentář. Pane předsedo, Chtěl bych eh, zaprvé vám všem eh, poděkovat za velmi zajímavou výměnu názorů pro mě o řadě otázek. A nyní již eh, mám povědomí o oblastech, kterým se parlament zabývá v jednotlivých problematikách, které jsou před námi a jaké jsou priority v rámci těchto oblastí. A jsem přesvědčen, že budeme v budoucnosti spolupracovat. A já tu spolupráci chci zdůraznit, protože si nemyslím, že by to byla oblast, kterou bychom mohli provádět sami. Je to těžké břemeno, čelíme obtížné situaci v těchto oblastech a potřebuji skutečně příspěvek všech, každého, jednoho každého z vás. A máme tu bohatou škálu, velmi pestrou škálu názorů v parlamentu a to přináší velkou přidanou hodnotu k tomu, co budeme dělat do budoucnosti. Postupujme tedy spoluč, společně do budoucnosti a nyní samozřejmě se čekám na vaše stanovisko a skutečně na to čekám s velkou netrpělivostí a těším se na intenzivní práci, abychom skutečně mohli postavit pacienty a spotřebitele na první místo v našich politikách. Děkuji, pane Dali. Končíme naše slyšení a koordinát koordinátoři se sejdou v sále 1G2 v 16.30.